poděkovat kolegovi, který ve výboru představil tuto studii. Chci poděkovat za skvěle odvedenou práci a domnívám se, že je to studie velmi úplná, která umožňuje zdůrazňovat překážky, potíže, na které narážíme, jak při prodeji, tak při nákupu online byly zmíněny různé faktory, které mají dopad na prodej přes internet. A váš příspěvek v našem výboru je důležitý, protože to umožní našemu výboru se lépe seznámit s tím, jaké jsou požadavky na všech stranách. A rád vidím, že překážky a závěry ze studie jsou, tak říkajíc, zcela identické s tím, co pracovní skupina pro elektronické obchodování představila v červenci právě v tomto výboru. Takže je jasné, že všichni známe problémy, které se vyskytují a známe i případná řešení pro oživení elektronického obchodování v Evropě. Evropské instituce musí právě odstranit tyto překážky a umožnit přirozený vývoj vnitřního trhu v digitální podobě v Evropě. Nebudeme schopni oživit eh, střednědobou spotřebu v Evropě, pokud elektronické obchody nebudou fungovat. A musíme se všichni zabývat definicí takového média, které by bylo odolné vůči změnám a které by zpřístupňovalo tyto nástroje prodejcům i spotřebitelům. A zde hovoříme právě o e-commerce, o elektronickém obchodování. Evropský parlament schválil v červenci dokument, který se týkal označení obchodních záruk. To je jeden, jedna z cest, jak zlepšit důvěru v elektronické obchodování v Evropě. A tato značka důvěry by mohla být právě tím prostředkem, o kterém jsme několikrát eh, mluvili. Můžeme mít jednak logo, ale také potřebujeme mít příslušné prorozměrné informace, které budou všechny informovat a kde budou vlastně obsaženy ty informace, které se týkají obchodních transakcí online. Já jsem o tom hovořil v červenci, hovořil jsem o tom několikrát. Překonání krize má digitální podobu a je třeba si vrhnout rukávy. Po vyslechnutí předsedy našeho výboru musíme vědět, že pracovní skupina pro elektronické obchodování bude muset být i nadále otevřená, bude působit dále a abychom mohli pokračovat v této debatě, abychom si mohli vyměňovat eh, názory a stanoviska s, se zpracovat tohoto dokumentu, tak je to ideální prostředí, pan předseda. Ano, to bude, o tom budeme jednat ještě zítra a myslím, že je to zajímavý úvod. Kristiane Engström, která má velký zájem tyto otázky, prosím. Thank you. Děkuji. To, pokud jde o prodej digitálního zboží ve výboru Jury, máme skupinu, která se zabývá duševním vlastnictvím a to bylo velmi užitečné. A vlastně jsme dospěli ke stejným závěrům jako tato studie, pokud je o digitální obsah. Ano, je možné konkurovat a vidíme, že ve Švédsku například k tomu dochází. Do značné míry děti už vůbec eh, nestahují hudbu nelegálně, protože používají legální cestu. Pro ně je to mnohem pohodlnější. To je dobrá zpráva pro legální alternativy, ale špatná zpráva je, že na evropské úrovni neexistuje legální nabídka. máme zástupce firmy Spotify, která existuje ve sedmi členských státech a oni by chtěli být ve 27 členských státech, ale vědí, že v každém státě musí vyjednávat eh, s velkými organizacemi, s organizacemi, které zastupují jednotlivé tvůrce a to je prostě neschudné, to není možné. Kromě toho pokud jde o nedostatek transparentnosti u právě těchto organizací zastupujících eh, tvůrce, tak eh, nám vždy zmínili, jaké mají procento eh, těch tvůrců a když se to sečte, tak vlastně se vždy dostaneme přes 100%, takže ta situace je velmi netransparentní. A to je skutečný problém. Roztříštěnost autorských práv a pokud se něco zde nezmění, tak vlastně nenastane další vývoj. A ze strany komise máme zprávy, že nic nechystají, že nejsou návrhy vlastně jednotného oprávnění, pokud je o otázka práva v Evropě a pokud je o ty organizace, které zastupují tvůrce, tak ani zde nedochází k novým eh, posunům. Takže z našeho výboru chci říci, že jsme dospěli k podobným závěrům, co se týče digitálního trhu. Ale pokud eh, komise skutečně nepřip, není připravena něco udělat, co by se postavilo proti velkým držitelům práv a tím výběrčím organizacím poplatků za použití, a pokud tedy nebude připravenost jít proti tomu, tak budeme neustále ve stejné situaci jako dnes. A pirátské, tedy pirátská nabídka bude jediná dostupná, tak jak je to teď. Ano, to je velmi užitečná připomínka. Budeme jednat o této otázce. Váš výbor vlastně připravuje odpověď na strategický dokument komise a budeme mít možnost k tomu připravit stanovisko. Myslím, že to bylo v rámci naší práce. A paní Lamor z komise je zde a vidím, že dostanete také výtisk naší zprávy. Možná se představte výboru. Děkuji, pane předsedo. Nebudu konkrétně reagovat na autorská práva, ale zasadím tuto studii do kontextu naší práce o elektronickém obchodu. A tato studie přichází právě včas pro nás, protože my chystáme sdělení o elektronickém obchodu, ale vlastně šířej o službách online zahrneme vyhledávače, sociální sítě a ta, tu část prováděcí zprávy o ob- elektronickém obchodování. To bude v dokumentu, který bude přílohou, ale to sdělení, které chystáme, bude političtější. A my definujeme právě v současnosti naši reakci na jednotlivé překážky, které byly definovány a rozpoznány u elektronického obchodování. A všechny otázky, které byly zmíněny jak pracovní skupinou, tak eh, v této studii, jsou v současnosti podrobeny naší analýze, ať už jde o řešení sporů, autorská práva, o dodávky, platby, ochrana osobních údajů. My se zabýváme veškerými tématy, abychom vám současně poskytli pohled komise na toto téma a také, abychom vám nabídli akční plán, jak odstranit jednotlivé problémy a překážky. A tento dokument vám chceme předložit do konce roku takže věřím, že to bude přejitost k pokračování naší vně názoru. Děkuji. Velmi vítáme, že jste tu dnes s námi a jak jsem řekl, všichni dostanete kopii této zprávy. Mohu ještě požádat naše hosty, zda chtějí nějak uzavřít tuto diskuzi. Dovolte na závěr abych řekl, že jednotný trh je důležitý. Tady se vlastně vytváří nový distribuční kanál pro celou řadu eh, typů zboží a ten kanál je velmi fragmentovaný. A to je takový paradox. Myslím, že je na čase, abychom se v té věci posunuli nějakou předu. Myslím, že v tomto s vámi souhlasíme a z tohoto důvodu se sami touto problematikou mm, zabýváme. Myslím, že je to jasný příklad toho, kdy parlament a mm, také naši eh, občané, kteří, které zastupeme, mm, čekají že v této věci něco uděláme a je tedy nutné se touto um, věcí koncepčně zabývat. Dovolte, abych vám poděkoval. Chci poděkovat také panu Ariasovi a jeho skupině a budeme tedy ještě pracovat na naší eh, reakci na ten koncepční dokument. Takže přijdeme tedy k, k další eh, položce na programu jednání, což je první velká zpráva a to je eh, Eh, návrh zprávy paní McClarkinové, což je eh, zpráva z vlastní iniciativy, která se týká směrnice oznávání odborných kvalifikací. Jak asi víte, toto je oblast, eh, která, o kterou se tento výbor již dlouhodobě zabývá. Komise také provedla konzultace, připravuje nyní zelenou knihu a pro nás je to tedy příležitost abychom nastavili koncepční linii této věci. Paní Meklárková přes léto připravila zprávu, se kterou nás se nyní seznámí a potom dám tedy slovo stínovým zpravodajům. Nevidím paní Legripovou, nevím, kdo to bude za EPP, pan Šváb nebo eh, paní Legripová tady není. Určitě tady bude někdo jiný, kdo bude hovořit za EPP. Je to tady paní Bernodová Některé další kolegy nevidím. Pan Kreuzmann tu je, paní Turenenová, Paní Svencerová tu bohužel není, bohužel um, už v parlamentu tedy nepracuje, ale myslím, za komisi je tady plná účast. takže nebudu eh, dále zdržovat a dám slovo paní Meklárkinová, aby nás s touto zprávou seznámila. Paní Meklárkinová, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, a dobrý den všem. Eh, doufám, že jste si užili léto. Já se musím omluvit za hlasovou indispozici. Mm, myslím, že jsem si možná vytvořila nějakou alergii na návrat do práce. Nicméně zpráva k směrnici o uznávání odborných kvalifikací. Tato zpráva vychází z několika zpráv, které předložila komise před, eh, prázdninom, před prázdninami, včetně hodnotící zprávy eh, a také zelenou knihu, která vycházela z rozsáhlých konzultací. My jsme měli tu čest, že nás komise eh, přizvala k eh, těm konzultacím zúčastněných stran a já bych chtěla komisi poděkovat za toto pozvání. Také stínoví zpravodajové byli velmi aktivní a já jim chci poděkovat eh, za jejich přínos, příspěvek k této zprávě. Snažila jsem se v té zprávě tedy zahrnout, zohlednit všechno, co během té naší práce zaznělo. Tato zpráva je naší příležitostí poskytnout komisi lepší zaměření do budoucí práce. Podobně jako celá řada dalších kolegů máme tedy pocit, že tato směrnice eh, je důležitá pro zlepšení kvality našich občanů a že tato směrnice také zlepší eh, fungování jednotného trhu. A na toto občané potřebují tedy lepší, jednodušší eh, systém pro pohyb pracovníků, který ovšem zajistí ovšem také základní otázky bezpečnosti a tak dále je potřeba, aby toto zjednodušení ovšem nevedlo ke zvýšeným administrativním nárokům. Hovořila jsem o zúčastněných stranách, jsou to regulační orgány, komise a strany. E, směrnice o uznávání profesních kvalifikací, na tom se všichni shodují, potřebuje modernizaci. Celá řada těch ustanovení již neplatí, celá e, řada praktických problémů se tu neřeší a sociálně-ekonomické změny e, také jsou takové, které tu nejsou zohledněny. Život v 21. století tady jasně ukazuje, jak se mohou naši občané aktivně účastnit práce na jednotném trhu a je důležité, abychom zjednodušili jejich pohob. pohyb s výjimkou, tedy eh, zdravotnického sektoru, je eh, nutné vytvořit systém, který Eh, umožní provádění směrnice z roku 2005 a usnadní eh, pohyb pracovníků po evropském trhu a zajistí větší pružnost do jednotného trhu, tak eh, abychom měli také zvýšené přeshraniční poskytování služeb a zároveň zajistili vysokou kvalitu poskytování služeb. V, během těch veřejných konzultací jsme obdrželi celou řadu um, odpovědí většina těch eh, reakcí eh, tedy eh, hovořila o tom, že je potřeba, aby to uznávání kvalifikací bylo pružné a účinné. A podle některých reakcí jsou to tady ovšem některé problémy s prováděním některých těch ustanovení. Ta směrnice z roku 2000 5 eh, uvádí celou řadu regulovaných eh, profesí. Celá řada členských států ovšem tuto směrnici netransponovala včas. A evropské služby, jako například eh, Solvit, zaznamenal celou řadu stížností. Eh, v podstatě 20 případů, které Solvit loni řešil, se týkal eh, problémů se uznáváním odborných kvalifikací. Většinou se jednou o administrativní problémy, jako například to, že mm, lidé nevědí, jaké dokumenty musí předkládat, že jim nejsou jasně sdělovány důvody pro zamítnutí uznání jejich kvalifikací komunikace a tak dále. Je tu tedy také zvýšená míra nedůvěry. Při revizi té směrnice bychom tedy měli především usilovat o to, aby ta ustanovení byla jednoduchá, rychlá a efektivnější. Měli bychom také zvážit využití moderních te- technologií pro eh, jaksi vyřeš- řešení tohoto procesu. Eh, tento proces by, tyto technologie by měly mít dostupné eh, jak občanům, tak také by měly umožnit lepší komunikaci mezi regulačními orgánymi. Eh, komise hovořila o eh, online kontaktním bodu, který by umožnil komunikaci orgánů a také který by jasně stanovoval, jaké dokumenty je třeba předkládat. Hovořilo se také o možnosti podávání těch žádostí po internetu, což by celý proces zjednodušilo, urychlilo. Eh, za prvé bychom ovšem měli eh, jak si konsolidovat eh, všechny ty informace, které lidé potřebují k tomu, aby vůbec do tohoto procesu mohli vstoupit. Ty informace by měly být k dispozici na jediném místě, aby tedy nebylo potřeba řešit to přes několik různých míst, tak jak je tomu v současnosti. V ta směrnice z roku 2005 vlastně reaguje na situaci, která v některých eh, případech eh, reflektuje situaci před 30 lety a je tu potřeba jasná eh, modernizace. Je to také potřeba, aby tu byly aktiv přenesené pravomoci, které by umožňovaly modernizaci a aktualizaci. Eh, instituce na evropské úrovni eh, si musí být vědomy nejnovějšího vývoje, tak aby mohly být, eh, aby byly schopny reagovat. Jeden návrh na profesní průkaz se, mm, je tady velmi prominentním návrhem Komise se domnívá, že tento průkaz by celý eh, proces usnadnil a zlepšil mobilitu probíhá k tomuto pilotní projekt, jehož výsledky budou prezentovány na konci roku. Nicméně ty veřejné konzultace ukazují, že je tu celá řada otazníků, pokud eh, jde o to, jak ta karta vlastně, jak ten průkaz bude vypadat, jaké budou náklady a tak dále. To znamená, je nutné provést jasnou studii posouzení dopadu, která zohlední všechny tyto aspekty těch eh, průkazů. Profesní průkazy eh, by měly být eh, pružné a na druhou stranu by měly zohledňovat specifika jednotlivých tedy eh, profesí. A je důležité, aby k tomu také, aby to byla podpora elektronického systému, jako například IMI. E IMI e je považován za velmi efektivní nástroj pro výměnu informací mezi orgány. To by mohlo také usnadnit eh, spolupráci jednotlivých regulačních orgánů. Dále je důležité identifikovat eh, případy, kde dochází k eh, hrubému porušení profesní etiky. Ty orgány by měly mít možnost si tyto informace vyměňovat, především pokud jde o oblast zdravotnictví, tak aby to byl jakýsi systém varování, který by zejména tedy v oblasti zdravotnictví, zajistil, že nedochází k žádnému e, porušování. Otázka e, částečného přístupu Eh, se ukazuje jako poměrně nevítaná. Při těch veřejných konzultacích se eh, jasně ukázalo, že ten částečný přístup by se neměl objevovat v tom novém změní směrnice. Já jsem tedy eh, ve zprávě uvedla, že by bylo dobré toto ještě znovu prostudovat. Já doufám, že mě v této věci stínoví zpravodajové podpoří. zároveň je důležité, aby eh, odborníci, aby, aby regulační orgány měly možnost eh, tedy sledovat, že tito odborníci mají příslušnou kvalifikaci. Eh, je důležité zajistit mobilitu, ale zároveň důvěryhodnost celého toho systému. Požádala jsem tedy v té zprávě, aby bylo znovu lépe popsáno, jak jsou tam tyto dva základní aspekty zajištěný. Pokud jde o pohyb mladých osob, v tuto chvíli, to je tedy zvláštní kapitola, v tuto chvíli mladí lidé mm, se setkávají s celou řadou překážek je potřeba, aby měli mít možnost pracovat v jiném státě, aby jim nebyly kladeny překážky na základě eh, jejich eh, státní příslušnosti. Boloňský proces je v rámci tohoto cíle naprosto klíčový. Komise ve své zelené knize Eh, ovšem hovoří také o tom, že bychom do tohoto systému mohli zahrnout také státní příslušníky třetích států. To mi v tuto chvíli nepřipadá vhodné, protože celý ten systém je velmi eh, komplexní a znamenalo by to celou řadu parametrů, které bychom museli zohlednit. Nicméně mobilita v rámci Evropy eh, souvisí s dočasnou mobilitou, která by umožnila odborníkům kteří eh, hledají tady možnost mobility eh, dočasně. To by mohlo eh, umožnit, aby tito odborníci měli možnost pracovat také v jiném členském státě, aniž by znovu procházeli celým tím schvalovacím řízením, ovšem pouze tedy po dobu omezenou. Je důležité, aby členské státy vše řešili jednotným způsobem, aby měli informace o tom, kdo a kde tedy eh, služby bude poskytovat. Článek 7 eh, tedy si vyžaduje ještě další proskoumání a my žádáme komisi, aby eh, to, co se týká článku 7, podrobněji zhodnotila a předložila parlamentu. Je důležité, aby celý ten systém byl bezpečný, aby eh, to byly určité zároky. A konečně otázka jazyku. Eh, je tu velká debata o tom, zda by ti odborníci měli prokazovat jazykové dovednosti, především tedy v oblasti eh, zdravotnictví. Celá řada, velká řada těch odpovědí v těch konzultacích hovořila o tom, že ve směrnici vůbec není jasné, jak mohou členské státy kontrolovat jazykové dovednosti těch eh, žadatelů. Všichni se shodneme na tom, že jazykové znalosti jsou nutné pro zajištění bezpečnosti a zdraví, ale už, si, už tady není jasné, jak bychom to měli řešit. Eh, měli bychom v nové směrnici dát kompetentním orgánům eh, jaksi kompetenci k tomu, aby sledovali také jazykovou stránku. Každopádně je to potřeba v nové směrnici nějak řešit. Takže abych to schrnula. Na základě eh, těch rozsáhlých veřejných konzultací se ukazuje, že pro celou řadu oboru eh, tato oblast funguje poměrně eh, dobře, tato směrnice funguje poměrně dobře, nicméně je tu nutná určitá modernizace. Nový návrh komise, především tedy pokud se jedná o ten profesní průkaz, je ještě potřeba podrobně promyslet. Dále je třeba řešit eh, některé nadále nedořešené věci, jako je například otázka jazyková a otázka ehm, tedy kontrola jazykových eh, dovedností. Využití moderních technologií by eh, urychlilo celý tento proces a také je důležité zajistit, aby mladí lidé z tohoto systému mohli těžit, aby nebyli diskriminováni. 22. září je termín pro podávání pozměňovacích návrhů a 19. září budeme mít videokonferenci. 17. října budeme tuto zprávu projednávat eh, ve výboru spolu s hlasováním a na listopadové plenárce potom budeme hlasovat o celé zprávě. Doufám, že vám tato prezentace připadala užitečná a těším se teď eh, na vaše reakce. Děkujeme mnohokrát, paní McClarkin, za velice jasnou prezentaci vaší zprávy. Myslím, že jste zcela jasně naznačila, jaká jsou témata, struktura je jasná, víme, kam směřujeme. Takže nyní stínoví zpravodajové a jejich názory, prosím. A poté samozřejmě jaký, jakýkoliv další poslanci, kteří se chtějí k tomuto tématu vyjádřit, eh, budou mít možnost. Takže pan Živa a paní Korece a paní Gutierrez. Eh, která je stínovou zpravodajkou pro eh, životní prostředí, pokud se nepletu. A paní Weiler, ano. A paní Rikion. Dobrá, takže stínový zpravodajové, eh, paní Legrip, paní Venu, pan Pusoy, kterého vítám, paní Turinen. Takže nejprve paní Legrip. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že se opět setkávám při našem návratu do výboru s členy výboru okolo tak zásadního tématu, jako je uznávání odborné kvalifikace. A jsem velmi ráda, že mohu pokračovat ve výměně názorů, které byly zahájeny před eh, letní přestávkou. A samozřejmě připomínám, že uznávání odborné kvalifikace je, jednou, je jedním z 12 nástrojů, které byly komisařem Barnier definovány jako klíčové nástroje pro dokončení vnitřního trhu. Takže to ještě umocňuje význam dnešního námětu a význam prací, které budou trvat několik měsíců v parlamentu. Děkuji paní McClarkin za návrh zprávy, který dnes předkládá, jak uvedla. Je to výsledek konzultací a práce se stínovými zpravodaji. A vzhledem k otevřenosti a připravenosti naší zpravodajky nejsem vůbec překvapena, když zjišťuji značnou konvergenci v názorech ze strany zpravodajky se stanovisky skupiny EPP a stanoviska, které EPP pravidelně zdůrazňuje. A já jsem měla sama možnost toto zmínit při naší výměně názoru. Takže to zřešení je naprosto uspokojivé pro stínové zpravodaje. Není tu žádný rozpor, nejsou tu zásadní body neschody, které bychom museli řešit. Nicméně na základě zprávy kolegyně a opřu se o ty čtyři základní kapitoly, na nichž vybudovala svou zprávu, dovolím se několik základních poznámek. Tady první kapitola, první bod, zjednodušení ve prospěch občanů. Samozřejmě, zjednodušení pro občany, to je cíl zásadní. Víme, nakolik byrokracie a pomalost eh, úředních postupů jsou nesnesitelné pro řadu našich spolupčanů a proto využívání moderních technických prostředků v oblasti komunikace je zásadní, jak zdůraznila zpravodajka. Vytvoř, vytvoření portálu online může skutečně poskytnout užitečné informace a představuje významné plus. A samozřejmě bude třeba také dbát toho, aby příslušné národní orgány optimálně využívali a aktualizovali tyto portály. Dále, pokud jde o zjednodušení, bylo by nezbytné přiblížit eh, požadavky na základní přípravu, na základní připravenost pracovníků, zblížit eh, ty nároky na odbornou přípravu a zblížit také asi jednotlivé typy profesní činnosti. Myslím zejména na zdravotnictví. Stalo by za to tuto věc rozpracovat, tedy jak vypadá realita profesní činnosti, ze strany zdravotníků v jednotlivých členských státech. Zjišťujeme, že mohou existovat velké rozdíly v odborné přípravě, ale také ve způsobu, jak je určitá profesní činnost eh, vykonávána. A stejně zdá se užitečné uvažovat o harmonizace eh, dokazování kvalifikace směrem k cílu zjednodušení. Nebylo by jednodušší, aby odborné znalosti vlastně byly stvrzeny národním orgánem nebo orgánem určeným členským státem, od, z něhož eh, příslušný pracovník přichází. A konečně, pokud je o konec kapitoly o zjednodušení, o tom jsme hovořili především na názoru počet regulovaných eh, profesí 4600 až 700, tedy obecně je to příliš vysoké číslo a to číslo by se mělo zmenšovat a měli bychom směřovat ke snížení počtu regulovaných profesí. Druhá kapitola, o které hovořila zpráva paní McClarkin, je aktualizace stávajících ustanovení. A samozřejmě je třeba se zabývat lepší klasifikací profesních eh, činností v souladu s tím, co připravuje komise. A tato doporučení musí být jasně rozpracována ve zprávě paní McClarkin a já se k tomu plně připojuji. Třetí kapitola, o kterou opřela zpravodajka svou práci, zlepšení veřejného zdraví a bezpečnosti. Tady se dotýkáme citlivého tématu z hlediska našich spoluobčanů citlivé téma zdraví, specifické postavení zdravotníků a pracovníků ve zdravotnictví, kteří mají specifické požadavky a nároky. My jsme se setkali s řadou pracovníků ve zdravotnictví, mají specifické typy odpovědnosti a nároku a vlastně sní někdy nahlas o směrnici ad hoc, která by jim byla zvláště vyhrazena nejde o to vlastně provést revoluci v právním rámci, ale třeba zdůraznit specifickou odpovědnost a specifické nároky pracovníků ve zdravotnictví. A právě v této oblasti otázka lepší znalosti a lepšího rozpoznání aktivit. Tím se musíme skutečně zabývat. Hovoříme o odborné přípravě, o odborné kvalifikaci, ale vlastně ještě než dospějeme k definování odborné kvalifikace, bylo by dobré mít eh, k ruce, a myslím, že to zatím neexistuje, na úrovni 27 členských států, mít tedy takový co nejúplnější přehled o zdravotnických činnostech a o rozdílnostech, které existují mezi členskými státy, když hovoříme o určitém typu uh, odborné činnosti v oblasti zdravotnictví. A tady je určitě oblast eh, vědomostí, které by bylo možné prohloubit. Pokud jde o zdravotnictví, samozřejmě jde o eh, částečný přístup k povolání, což je těžko ověřitelné v praxi a sledovatelné, protože zde existují určité problémy, které přetrvávají kvalifikace nabitá ve třetích zemích, A to vede k určitým rozporům a obavám, které se vyskytují mezi zdravotnickými pracovníky. A samozřejmě jazykové znalosti. To zdůraznují vlastně všichni. Tady panují vážné obavy a zaznívají požadavky, aby došlo ke zlepšení zohlednění úrovně jazykových znalostí, ale tady je zpráva kolegyně McLarken zcela jasná a já schvaluji příslušná doporučení. Konečně čtvrtá kapitola návrhu zprávy integrace odborníků a zajištění důvěryhodnosti celého systému. Integrace odborníků, to je klíčové. My jsme zaznamenali jasný požadavek od všech příslušných pracovníků, aby byli v jádru systému skrze vlastní profesní organizace, skrze příslušné národní orgány. Většinou jsou účastní tohoto procesu a chtějí být skutečně integrováni, začleněni do celého mechanismu uznávání odbornosti. Dostávám se k rozšíření systému IMI. Ano, jak jsme o tom už hovořili v minulosti, je třeba za každou cenu rozšířit a posílit tento systém. Je to zásadní a tady naprosto souhlasím s návrhy kolegyně McClarkin. Eh, mechanismus varování, ten je také požadován všemi odborníky, na prvním místě zdravotníky. Je to klíčové, je třeba vybudovat eh, varovný mechanismus, který by byl operativní, účinný a co možná nejrychlejší. Konečně elektronický, profesní průkaz. Ten vyvolává otazníky, znamená určitou naději. Jsou prováděny pilotní studie a lidé, někteří odborníci se tím velmi zabývali. A jsem si vědoma toho, že některé otazníky v oblasti finanční, technické, právní, zejména ochrana osobních údajů, to je neustálá obava v našem parlamentu. A jsem přesvědčena, že takový profesní průkaz by se měl opírat o dobrovolnost. Nechceme nic nařizovat u profesí, které by to nepožadovali, nebo které by to dokonce považovali za riziko, za menší ochranu a větší hrozbu. Tedy vzhledem k významu této záležitosti pro Evropu občanů a dokončení vnitřního trhu, to je naše aspirace společná, je třeba, musíme být rozhodní, pokud je o profesní průkaz a musíme nad rámec těch pochybností říci, že jsme velmi nakloněni dobrovolnému profesnímu průkazu, což by byl konkrétní výsledek eh, zcela hmatatelný pro naše občany kteří by si toho vážili a považovali by to za výraz jasné politické vůle Evropského parlamentu i europoslanců na cestě k realizaci Evropy občanů. Takže se můžeme opřít o nabité zkušenosti z jiných oborů, abychom vyslali aktivní signál pro takovýto profesní průkaz na základě dobrovolnosti. Nechci hovořit příliš dlouho a vyslechnu se zájmem kolegy, zejména další stínoví zpravodajové. Děkuji paní McClarkin za velmi podrobnou, otevřenou práci v duchu konzultace a věřím, že tato otevřenost bude pokračovat i při přípravě pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkujeme vám, paní Lekryp za velice jasně formulované body, které přidáme ke zprávě paní McClarkin. Paní Paňu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci vám všem popřát šťastný návrat pod tímto trošku šedivým nebem, ale spolehám na to, že tato záležitost vyvolá koncenzus a ukáže, že to nebe bude nakonec modřejší. Chci poděkovat paní McClarkin, poděkuji za návrh zprávy, vzala v úvahu, jak zdůraznila paní Le Grip. Budu hovořit poměrně stručně, máme mnoho přihlášených do diskuse. Na... Potvrdila otevřenost a je tu celá řada formulací a odstavců, na kterých se všichni shodneme, takže skutečně budu stručná. Chtěla bych eh, to vzít kapitolu po kapitole a dovolit si několik eh, připomínek. Na toto téma, které je skutečně klíčové, jak řekla paní Logry, pro Evropu občanů a pro Evropu odborníků, kteří jsou také všichni občany. V první části mm, myslím, že bychom měli uvést jeden pojem. Vy hovoříte o dočasném příležitostném poskytování služeb. To je klíčová záležitost a myslím, že musíme být opatrní, musíme za každou cenu upřesnit naše přání, protože bychom neměli spochybňovat eh, předběžné prohlášení. To je jasné. První část. Za druhé, odstavec 5 a 6, kde požadujete větší transparentnost eh, procesu rozhodování odborníků při hodnocení kodexu chování. Tady bychom měli také upřesnit, k čemu chceme směřovat. V druhém odstavci vy zmiňujete další klíčovou otázku, což je důraz na odbornou přípravu, jakožto celoživotní profesní rozvoj. Myslím si, že soustavný profesní rozvoj a požadavek na minimální požadavky na odbornou přípravu, to je věc zásadní a tady bychom měli upřesnit nezbytnost jazykové přípravy, která by byla společná. A musíme také upřesnit, co si přejeme z hlediska boloňského procesu, tedy e, rozvinout některé možnosti boloňského procesu a také říci, které potíže boloňský proces vyvolává a jak tedy to využít, abychom se dostali dále. Pokud jde o třetí část, to je velmi důležité téma. Vy hovoříte o zásadě částečného přístupu, vy jste o tom dlouze hovořila, paní Le Grip eh, také sdělila své mínění a já naprosto sdílím to, co zde bylo uvedeno. Ale musíme dbát to, abychom neomezili tuto zásadu a úvahy na toto téma, pokud je o částečný přístup, pouze na zdravotnické pracovníky a na profese, které se zabývají bezpečností. Měli bychom upřesnit co máme na mysli, když hovoříme o bezpečnosti, protože je to hodně zneužívané. Takže otázka částečného přístupu by měla být obecným tématem, které musíme zde posoudit a nemělo by to být omezeno pouze na bezpečnost a zdravotnictví. O tom budeme ještě hovořit. Mělo by to možná být v jiné části. Konečně nebudu opakovat, co říkala paní Le Grip. Pokud jde o profesní průkaz. Myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že tento průkaz eh, bude něco stát. Je třeba analyzovat eh, přínosy a cenu a zjistit, jaké jsou možnosti takového průkazu na základě zkušeností, které jsou v současnosti prováděny. A myslím, že bychom skutečně, a tady sdílím, co řekla paní Legrip na toto téma, myslím, že skutečně musíme v této chvíli kdy Evropa a všichni evropští občané a někdy i my poslanci pochybujeme o evropském záměru. Vidíme, že tady chceme jít ku předu a ve skutečnosti dochází ke stagnaci nebo ústupu. Pokud máme obnovit důvěru, a to je skutečně cíl naší parlamentní práce, pokud máme obnovit důvěru všem občanům, ať jsou to uživatelé, pacienti, klienti. Myslím, že musíme mít eh, hlubokou ambici, pokud jde o přípravu mládeže. Paní McClarkin a paní Lodvík hovořili o budoucnosti mládeže. Myslím si, že Evropa budoucnosti se bude budovat s nimi. A pokud se má budovat s určitým nasazením v tomto těžkém období, tak je třeba jim poskytnout minimálně tyto základní nástroje. A takovýto průkaz, samozřejmě se do toho nepohrneme bez rozmyšlení, ale je to skutečně nezbytný nástroj pro Evropu občanů. Děkuji. Děkujeme, Bernadette, i za váš optimismus v tomto tématu. Teď pan Pusoj má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní McClarkin za eh, dobře odvedenou práci na této zprávě. Máme v ruce návrh zprávy, který je velice jasně strukturován, je velice komplexní, obsahuje nejzásadnější eh, témata, například zlepšení pravidel pro eh, uznávání odborných kvalifikací. Já mám několik bodů. Pokud jde o zjednodušení, vítám zejména užití nových moderních komunikačních technologií a lepší poskytování informací občanům v rámci jednotlivých procedur a online portálu. Možná by bylo vhodné toto ještě doplnit a vysvětlit, protože eh, mně se zdá velice složité sjednotit národní kontaktní body Solvit a eh, Evropské regulační úřady. Možná tuto spolupráci by měl někdo koordinovat. Vítám rovněž podrobné vysvětlení té dočasné mobility, což je zdroj mnoha problémů v stávající směrnici. Zde bych rovněž doplnil to, že dočasnou mobilitu lze dosáhnout tím například, že bude existovat možnost zasílat eh, jednotlivé deklarace e-mailem. To je v souvislosti s těmi moderními komunikačními technologiemi. A jedna věc, tu už jsem říkal, eh, nakonec, eh, posledně Eh, tyto deklarace by měly být platné celostátně, protože pokud budou různé úřady požadovat různé dokumenty, bude to spíše kontraproduktivní. Pokud jde o bezpečnost pacientů ve zdravotnictví a ochranu spotřebitelů, zde se musíme vyhnout přílišné různorodosti praktik jednotlivých eh, kompetentních úřadů a opatření, které tyto úřady provádějí. Myslím si, že bychom měli mít eh, celoevropské pokyny pro aplikaci těchto, těchto prostředků, což by pomohlo kompetentním úřadům a snad by to vedlo k sjednocení, k vyšší míře sjednocení postupů v této oblasti. Myslím si, že pokyny je snad lepší než etický kodex, protože to může být i zavádějící. Eh, Nejde o sjednocení kompenzačních opatření, ale spíše vyšší míru harmonizace a lepší školení. To by bylo ideální. Eh, když se podíváme například eh, na soulad evropských kurikul, má, máme zde 28 různých režimů, což je krátkodobě neudržitelné. Proto myslím, že bychom se měli momentálně zaměřit na e, zprovoznění společných platform. Pokud jde o minimální požadavky na školení, zde bychom měli trošku přeformulovat znění, tak aby bylo jasné, že se jedná o minimální požadavky na školení, tak abychom byli na stejné úrovni s nejnovějším vědecko-technickým pokrokem. Rovněž bych se zde doplnil nutnost jednoduchého mechanismu pro aktualizaci těchto požadavků, pravidelnou aktualizaci. Děkuji paní zpravodajce za její eh, zaměření na bezpečnost pacientů, eh, zejména na situace, kdy nějaký odborný pracovník je sankcionován a již není eh, připuštěn k eh, pokračování v praxi v profesích, jako jsou lékaři. Pokud jde o ty jazykové záležitosti, to je, souhlasím, velice důležité pro ochranu spotřebitelů a bezpečnost pacientů. Zejména ve zdravotnictví existuje mnoho odborníků, kteří jsou samostatně vydělečně činní, kteří nepodléhají jakékoliv kontrole, nepodléhají žádné kontrole jazykových dovedností, což by mohlo být právě součástí procesu uznání kvalifikace. Nicméně tento test by neměl být e, záminkou pro další bariéru v procesu uznávání. V neposlední řadě podporuji přístup paní zpravodajky, pokud jde o ty profesní průkazy. Já si myslím, že zde potřebujeme provést studii dopadu a řešit toto celé téma podle jednotlivých případů. V, e, zavádět to pouze tehdy, pokud existuje jasná přidaná hodnota na základě například systému IMI. Tento průkaz by měl být dobrovolný, ale jakmile ho nějaký um, odborník bude mít, měl by být uznáván příslušnými úřady, protože jinak ještě předtím, než se začne používat, je tento koncept podkopáván. Nejsem si jistý, jestli je dobrý mm, nápad přímo propojovat tento průkaz se systémy, jako je IMI. Samozřejmě IMI je systém naprosto bezpečný. Eh, možná bychom měli tedy pracovat na jeho základě a ne začínat eh, úplně eh, od nuly. Děkuji a nakonec Emily Turinin poslední stínová zpravodajka. Děkuji, já budu mluvit dánsky. Děkuji vám, paní zpravodajko, za velice dobrou zprávu. Jak jsem říkala před prázdninami, je to velice dobré východisko pro další práci. Tím pádem vám za ně děkuji. Souhlasím s vámi ve většině bodů, když mluvíme o flexibilitě, odstraňování nepotřebné byrokracie pro jednotlivé naše občany, když hovoříte o eh, respektu pro bezpečnost a ochranu zdraví v segmentu zdravotnictví, eh, souhlasím v oblasti nutnosti jazykových testů, ale eh, také v tom, že nesmějí být další překážkou. Souhlasím v tom, co říkáte o nových mladých profesionálech, kteří, mají, kteří nemají být diskriminováni to je všechno v pořádku. Mám ještě však tři body, které chci zmínit, které jsou pro nás důležité. Jednak soustavný profesní rozvoj. Vy ve zprávě formulujete přání v tom smyslu, že by měl existovat nějaký soustavný vývoj. Já si myslím, že bychom měli to krok dál, jasně doporučit eh, a zdůraznit právo na soustavné vzdělávání odborníků, ve směrnici, zejména pokud jde o aspekt bezpečnosti v oblasti zdravotnictví a zároveň také pokud jde o celý ten koncept celoživotního vzdělávání, což je evropsky za to velice důležitý koncept. Dále, částečný přístup. Ehm, já nevím o nikom, kdo by toto vyloženě vítal. Já jsem se zatím s nikým nesetkala, pokud někdo toto vyloženě chce, tak eh, by měl jasně promluvit a říct si to. Já nevím eh, upřímně řečeno, jestli tento koncept vůbec dále rozvíjet, možná bychom ho měli zcela vynechat, pokud ho někdo vyloženě nechce. Eh, poslední bod, třetí bod, který chci zmínit, je je ta potřeba kvalifikací a celá tato oblast, která myslím si, že je velice úzce pojata, protože se snaží harmonizovat určité kvalifikace v Evropě, ačkoliv v různých zemích existují často velmi silné tradice, v zemích nebo v jednotlivých proces, profesích e- existují tradice, které nemůžeme jen tak odstrčit. Musíme je respektovat, e, protože mají velký vliv na profesionalitu v celém daném sektoru. Zde na půdě parlamentu je velice důležité zajistit, aby se toto odehrávalo, toto celé jednání odehrávalo i se zapojením odborných svazů. Neměli by to rozhodovat pouze byrokrati v Bruselu, kteří prostě řeknou, toto a toto bude společná platforma pro váš sektor. Měli by to definovat sami tito profesionálové. Je to velice důležité, tak abychom mohli pokračovat ehm, v diskusi na Evropské unii. Je důležité nedopustit, aby tato diskuse probíhala nad rámec běžných občanů. Takže to jsou ty tři věci, které bych chtěla k vaší zprávě přidat, jinak nemám vůbec nic. Vaše zpráva je velice dobrá a děkuji vám za ní. Děkujeme, děkujeme všem stínovým zpravodajům za práci, kterou odvedli společně s paní McClarkin. A nyní, kdo požádal o slovo, jenom schrnutí? Eh, paní Gebhardt také, ano. Takže teď jenom pro kontrolu že máme všechny na seznamu, máme e, málo času a ještě dva body k projednání před obědem. E, a jak doufám, příš- e, další téma bude poměrně stručné, doufám, že to nikomu nebude vadit. Takže paní Gutierrez, paní Živan, pan De Campos, paní Sebilš, paní Weiler, pan Schwab, paní Gebhardt a pan Irigoyan, paní Irigoyan nechtěla. Dobře. Ještě někdo Pan, pan Týč, samozřejmě, eh, vy dostanete prostory na konci diskuse. Eh, já bych vás, eh, dámy a pánové, poprosil, omezte se na dvě až tři minuty, usnadnilo by nám to dodržení časového harmonogramu. A pan Jodan, tady pan kolega, vám ukáže stopky, které vám pomohou tento čas dodržet. Doufám, že vám to nevadí. Takže začneme paní Gutierrez Kočinas. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, chci pogratulovat paní zpravodajce z celého srdce, protože s ní souhlasím v mnoha bodech, zejména v tom celém přístupu, který zaujala k této zprávě. Eh, s tím já se zcela identifikuji. Dnes jsem tu však proto, že ji chci podpořit v tom, aby byla ještě náročnější pokud jde o tento systém. Já si myslím, že bychom některé věci, které byly změněny, mohli ještě posílit, možná je vyjasnit, nebo je zestručnit. Uznávání odborných kvalifikací je téma velice zásadní. Nemluvíme zde totiž pouze o odborných kvalifikacích jako takových, ve většině profesí potřebujete určitou míru kvalifikací, než vůbec tu profesi začnete provádět. A jedna věc, která nám brání v, v uplatnění jednotného trhu, je to, že eh, kvalifikace například eh, právníka se uznají, ale neuzná se jeho titul a často na základě toho eh, nemůže tento člověk praktikovat. Tak to funguje například ve Španělsku. Pokud vám neuznají titul, tak nemůžete pracovat ve veřejné správě. Doufám, protože se nám podaří dosáhnout určitého jednotného principu, na kterém se shodneme. Jednotný trh by lidem měl poskytovat právo na práci. A jejich zásluhy a znalosti by měly být náležitě přijaty. Proto musíme vyvinout procesy, které toto umožní. Takže musíme pracovat jaksi společně s kvalifikacemi a získanými tituly, případně různými osvědčeními. Jinak se nepohneme z místa. Mělo by být velice jasné, že eh, mnohdy státní systémy odmítají kvalifikace, odmítají získané znalosti, eh, což znamená, že vlastně státy jako takové jsou překážkou v tomto procesu a já nechci, abychom vytvářeli pouze nové regulační legislativní opatření pro regulační, eh, regulační úřady čím méně legislativy, tím lépe. Zkrátka doktor je doktor, eh, instalatér je instalatér, elektrikář je elektrikář. Tečka, hotovo. A trh a společnost zajistí sama od sebe, že eh, se lidé musí neustále školit. Samozřejmě soustavné školení je důležité. Ještě několik bodů, pokud mi dovolíte. Co je podkladem tohoto celého. Jde o různé svazy a odborné, odborné společen, odborná společenství, která sama vylučují lidé, lidi ze svých řad. Já jsem například pracovala jako akademička v oblasti umění a musela jsem eh, vysvětlovat, co představují jednotlivé obrazy například. ale eh, v určitých oblastech existují skoro až cechovní záměry vylučovat eh, lidi z nějakého užšího kruhu pracovníků v konkrétním oboru. Takže eh, musíme podpořit, jak říkala paní zpravodajka, vzájemnou důvěru. Potřebujeme méně regulačních opatření ze strany státu a vyšší míru transparentnosti, zejména pokud jde o užívané procesy. Občané, spotřebitelé mají právo vědět, proč byli odmítnuti, kdo je odmítnul a tak dále a tak dále. Děkuji za slovo. Děkuji. E, trošičku jste mohla směla přetáhnout, protože jste stínová zpravodajka v výboru pro životní prostředí. A nechceme, aby e, paní Meklarkinová získala negativní stanovisko z tohoto výboru. Pan Žuven, prosím. Pane předsedo, my dříve Potíž tkví v tom, že zdravotní sestra není zdravotní sestrou. Zdravotní sestra připravená ve Velké Británii vykonává stejnou profesi jako zdravotní sestra v Rakousku. To je realita. A současně, současně musíme přijmout, že vlastně rozdíl neexistuje, protože pokud budeme i nadále podtrhávat tyto rozdíly, tak se nám to nikdy nepodaří. A garantuji vám, že za 10, 15, 20 let povedeme stále stejnou diskusi, protože jde o věc v rámci subsidiarity, kde prostě tyto věci nej, nejsou stanoveny na evropské úrovni. Takže to se týká odborné přípravy. Dovolím si odbočku. Když se na vás obracejí vaši zdravotníci, tak eh, když je slyšíme, tak pacienti jsou nesmírně ohroženi, pokud se o ně budou starat zdravotníci z jiné země. Když mi francouzští zdravotníci vysvětlují, že je to hrůza, když se o vás pečuje eh, v Německu, v Rakousku a jinde, a je, že je dobře známo, že umrtnost v nemocnicích je mnohem vyšší v Německu, v Rakousku a jinde. Takže se nesmíte nechat klamat trvalým argumentem týkající se rizika. Prostě zdravotní sestry nejsou stejné, ale pokud hovoříme o problému subzality, tak myslím, že musíme přijmout to, že existuje 28. program, který bude vlastně nad těmi národními programy. Národní egoismus, odborné organizace a dílčí zájmy budou i nadále se snažit, že každý si bude i nadále zpracovávat své rozdílné programy kvůli této subsertě, která existuje. Obejdeme tento problém a přijměme myšlenku, že bude možné navrhnout profesním organizacím 28. program, který nebude minimalistický, protože minimalistický program je právě výmluvou, abychom ne, nepřijímali to jednoduché přijímání a schvalování, tedy 28. program, který bude platit pro všechny profese a půjde nad rámec 27 stávajících. Děkuji za tyto zkušenosti. Děkuji za tyto zkušenosti, které jsou velmi cené. Paní Korea Campos. Budu hovořit portugalsky. Děkuji za tyto informace. Nejdříve chci poděkovat kolegům a zejména poděkovat za obrovský objem práce, kde jsou zhrnuty vlastně všechny problémy, kterými trpí tato oblast. To je eh, zejména problematika zdravotnictví Souhlasím s tím, že třeba rychleji uvádět v život příslušné předpisy. A proč došlo k takovému prodlení u této oblasti? A my bychom chtěli vědět, jaké jsou důvody pro toto zdržení. Souhlasím se systémem včasného varování, s tím, že současný systém je příliš těžkopádný souhlasím i s portálem využívání moderních technologií, souhlasím s eh, dočasným poskytováním služeb. Ale myslím si, že návrh týkající se mobility pracovníků je restriktivnější než to, co existuje v současnosti. Navrhují se omezení občanů třetích zemí a chceme také posílit eh, jazykové požadavky. Jde také o společnou platformu. Nevíme dobře, o co se jedná, ale je zde řečeno, že pokud bude existovat, tak by měla být podrobena dohledu parlamentu. Tomu moc nerozumím. Také se zde zdůrazňuje uznání zvláštního postavení zdravotníků. Pokud přijmeme jejich specifičnost, začneme tedy zdravotníky a přejdeme k dalším profesím, což není odůvodněné. A konečně nejde jenom o důvěru spotřebitelů. Je třeba si také říci, že existuje nedostatek důvěry v trh ze strany příslušných eh, odborníků a jejich organizací. Proč? Protože celá řada zemí, mimo jiné také Portugalsko, odkládají aplikaci směrnice. Děkuji. Paní eh, Koraca Bild. Děkuji, pane předsedo podstatě souhlasím se vším, co zde již zaznělo od kolegu. Chtěla bych eh, říci, že se opravdu vážím práce, kterou Emma odvedla. Opravdu to směřuje ke zjednodušení eh, těch procesů a maximálně využití internetových technologií. Také velmi souhlasím s tím, co řekla paní eh, Turinen. Je potřeba, abychom, pardon, paní s jinými kolegy, je mm, opravdu třeba myslet na kolegy. Ta profesní, eh, ten profesní průkaz, který by opravdu měl být eh, dobrovolný, ale je to eh, důležitý nástroj, ale který by je potřeba všem tedy zvážit do všech důsledků. Chtěla bych připomenout, že Loni jsme uzákonili tedy eh, volný pohyb služeb v oblasti zdravotnictví, volný pohyb pro pacienty eh, tato možnost tedy již ukazuje, eh, existuje a součástí toho procesu, abychom také uznávali ty odborné kvalifikace. Všichni mohou cestovat po Evropě, mají nárok na zdravotní péči a také zdravotní výrobci mají možnost eh, vykonávat své povolávání povolání všude v Evropě. My bychom tedy pro zdravotníky neměli eh, vytvářet jakýsi zvláštní samostatný systém, ale spíš bychom se tedy měli eh, jaksi vyrovnat se všemi těmi kulturními rozdíly. Paní Vajla? Já, mm, Ano, paní kolegyně má samozřejmě pravdu. My už máme směrnici, ale eh, není to tak, že bychom si teď mohli založit ruce, protože faktem je, že tato směrnice nebude správně transponována. Eh, paní kolegyně teď sice neposlouchá, ale eh, zkrátka to bude tak, že ta směrnice nebude správně transponovaná, jinak, nebyla, jinak by nebyla zelená kniha o tom, co se musí zjednodušit, co se musí opravit. Takže Eh, to si musíme uvědomit, jak paradoxní eh, je chování eh, odborných svazů no, v, některých členských státech. Ukazuje nám to, že existují oblasti, kde, se, kde jsou nutně zapotřebí noví odborníci a právě v těchto oblastech člověk vždy najde nějakou cestu, nějaký způsob, eh, jak si Z, eh, uplatnit aktivitu ze strany úřadů a jednotlivých svazů a nějak to prostě udělat. To vidíme například u lékařů eh, nebo u pečovatelských, eh, pečovatelských pracovníků. Tady ty problémy prostě nejsou. A je to proto, že zkrátka existuje nutná potřeba eh, těchto kvalifikovaných sil v jednotlivých členských státech. Takže takže eh, pak je otázka, eh, zda eh, vytvářet nějaké obligace na, na úrovni Evropy, něco, něco zjednodušovat. Já si myslím, že to není nutné. Jak navrhuje komise a naše zpravodajka, z toho vidíme, že by mohla existovat takováto cesta, ale zkrátka online systémy a všechno možné nebudou fungovat, pokud nebude existovat politická vůle. A proto bychom ještě s kolegy na národní úrovni měli diskutovat s jednotlivými členskými státy, to budeme snad dělat i na té videokonferenci, e, probrat s nimi to, že je potřeba, aby i oni sami členské státy odbourávaly jednotlivé bariéry, tak aby se otevíraly nové možnosti pro zaměstnance a zaměstnavatele. Jak říkali ostatní kolegové, myslím dánská kolegyně, říkala, je velice důležité, aby se respektovaly národní tradice. V Německu například máme duální systém, eh, který je v podstatě Ehm, eh, v podstatě máme odborné vzdělání a vysoké odborné vzdělání. Máme takový konkrétní specifický systém, eh, ještě v Rakousku a v Lucembursku existuje, eh, který je jednoznačně výborně zakotven v naší společnosti a negeneruje žádné problémy. A tento, takovéto systémy by teď neměly být podkopávány nějakou novou směrnicí. To si myslím komise velice dobře uvědomuje a nesmíme na to zapomínat. To znamená, to, co fungovalo dobře v první směrnici a je dobře zavedeno, není nutné teď opět rušit. Děkuji vám mnohokrát. A na závěr pan Šváb a paní Gebhardt. Pan Šváb. Děkuji vám eh, moc krát, pane předsedo. Já už toho nemusím říci eh, mnoho, protože jsme se zde ve výboru poměrně shodli. Eh, děkuji paní McClarkin za výbornou zprávu, za celou řadu výborných bodů. Chtěl bych vyzvednout eh, například návrh, pokud, eh, návrh toho, toho profesního průkazu, ten musíme ještě přehodnotit konkrétně, jaká je přidaná hodnota pro jednotlivce takovéhoto průkazu, abychom zjistili, zda tento průkaz podporovat. A to platí i pro to, co říkala paní McClarkin o tom, že v Evropě existuje až 800 registrovaných eh, profesí. Eh, například se zaměříme na to, zda je opravdu potřeba regulovat profesi barmanů, eh, zda tím nezasahujeme příliš do svobody našich občanů. Já jsem se díval ještě na zprávu Solvit, než jsme se zde sešli. A je to tak, že podle statistiky Solvit dvě třetiny všech problémů s uznáváním odborných kvalifikací eh, pochází z celkem čtyř členských států. A myslím si, že i zde je potřeba zjistit, proč jenom v těchto čtyřech státech máme tak vysoký počet potíží s uznáváním kvalifikací. Eh, paní Gebhardová, eh, já vám toto dám k dispozici. Eh, můžete si to samozřejmě přečíst. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo. A nakonec paní Gephardt. Děkuji. I já bych chtěla tuto zprávu také pochválit, protože v ní je mnoho dobrého a ale ještě tam je také několik věcí, které můžeme vylepšit. Já bych si přála, eh, abychom daleko více zdůraznili, že to, čeho se dosáhlo eh, aktuální směrnicí, to znamená ta svoboda, které se dosáhla, je to, co, čeho chceme dosahovat i do budoucnosti. Eh, pokud jde o tu oblast zdravotnictví a další, zde existuje automatické uznávání, a bude problematické, pokud by se toto mělo opět spochybnit. To znamená i ty oblasti, kde existuje už tento automatický systém. To znamená, eh, toto bychom měli ještě zdůraznit, že existují takovéto oblasti a že chceme podpořit. Eh, rovněž bych ráda zdůraznila i to, že eh, při implementaci směrnice mají odpovědnost členské státy. Ve dvou nebo ve třech bodech se totiž říká, paní McClarkin, ale eh, ale je to něco, co bychom měli ještě daleko více zdůraznit. To znamená to, že to, co děláme my na evropské úrovni v Evropském parlamentu a s čím souhlasili i členské státy a jejich vlády, to musí být transponováno a uplatňováno. To znamená, eh, tedy z toho důvodu jasného, aby z toho profitovali i eh, naši jednotliví občané. Takže v této oblasti by vaše zpráva mohla být jednoznačnější. Mám pak ještě dotaz eh, ohledně oblasti částečného přístupu. Ano, pravda je, že občas je takovýto přístup potřebný, to nespochybňuji, ale pro mě to není nic podstatného. Částečný přístup který by se měl posilovat v evropské legislativě, může totiž vést opět k fragmentaci celého systému a ke komplikacím a k problému. Zde musíme proto být velice opatrní, zacházet s tímto opravdu opatrně, eh, aby se tento nástroj, který má být pomůckou pro některé obory, nestal naopak překážkou pro ostatní. Samozřejmě chceme mít co možná svobodný přístup při zachování eh, dané kvality, tak, aby se zachovala, zachovaly pravomoci pacientů a spotřebitelů. Eh, rovněž v bodě 8 řešíte regulované obory. Pravda je, že v některých státech eh, jsou ty regulované obory problém. Nicméně na druhou stranu jsou tato, jsou tato regulační opatření nutná pro zachování kvality, pro provádění e, konkrétních procesí, e, profesí. I zde proto potřebujeme podle mého názoru jasnější formulaci, co myslíte tou větou, že celkový počet e, regulovaných profesí v Evropě se má snižovat. Jak? Jakou formou? Podle jakých kritérií? I toto musíme ještě řešit. Nelze pouze učinit všeobecné prohlášení tohoto typu bez zohlednění konkrétních situací eh, v jednotlivých oborech. Například toho, že eh, někteří odborníci jsou lépe placeni eh, a teď máme celý ten problém regulovaných versus neregulovaných procesů. Nechceme totiž říkat, že některé procesy jsou méně cené. Poslední věc, profesní průkaz. Toto je pro mě srdeční záležitost. Samozřejmě má to být dobrovolné pro eh, ty eh, odborné pracovníky. Nikoho nelze nutit pořizovat si takovýto profesní průkaz. Ale já bych ráda, kdybychom tento bod jak si spozitivnili eh, a vyřešili všechny ty otázky, které musí být ještě vyřešeny, eh, zejména pokud jde o přidanou hodnotu tohoto průkazu, to znamená v oblasti toho, že pokud tento profesní průkaz, uznaný profesní průkaz bude v Evropě existovat, bude automaticky uznáván úřady a bude znamenat přístup na trh v jednotlivých členských státech. Toho totiž chceme dosáhnout. Eh, je tu pak celá řada podrobných otázek, jak se to bude transponovat, jaká budou kritéria a tak dále a tak podobně. To je potom krok číslo dvě v rámci této eh, zprávy z vlastní iniciativy. Zde nejde primárně o legislativu, jde zde o politickou vůli, že chceme ukázat, že něco půjde. Takže nejde o to upozorňovat pouze na problémy, jde o to říci, jaký je cíl, kterého chceme dosáhnout. Děkuji za slovo. Děkuji vám všem za vaše příspěvky. Byla to velice plodná, různorodá debata. Zaznělo zde mnoho užitečných bodů. A děkujeme i paní zpravodajce. Teď poprosíme Jurgena Tyčra, aby toto okomentoval. Děkuji mu také za vůdčí činnost, kterou v této oblasti provádí. A chci poděkovat i za to, že vítá naši účast v odborných pracovních skupinách, kde se řeší mnoho problémů, které se řešily i zde dnes ráno. Je to pro nás velice zásadní, protože lépe chápeme celou tuto problematiku. Je to jedna z výhod nového rámcové, nové rámcové dohody, která se plní velice hezky a chtěl jsem to jenom říci, aby to bylo Eh, aby to, aby to zaznělo. Takže, pane Tučere, máte zhruba pět minut na závěrečné schrnutí a komentář. Děkuji vám, pane předsedo, za milá slova. Eh, já obratem děkuji paní zpravodajce za velice stručnou a velice dobrou zprávu o velice komplexním tématu. Eh, nebudu hovořit celých pět minut, pokusím se být i stručnější. Komise představila zelenou knihu, to znamená, naše stanovisko není definitivní. Velice pečlivě vyslechneme to, co chce k tomuto říct Evropský parlament ve zprávě z vlastní iniciativy. Chtěl bych připomenout, že tato iniciativa je součástí Single Market Actu, společně s tématem toho, jak zlepšit důvěryhodnost a sebevědomí spotřebitelů na jednotném trhu v celé řadě oblastí, v bezpečnosti a v bezpečnosti v zdravotnictví. A pak je tady další prvek, který je velice důležitý, který je složitější, a to je růst ekonomiky. A na tomto komise opravdu trvá, protože pokud nebudeme mít růst, tak se nedostaneme z krize, které v současné době čelíme. Na pozadí toho chci vlastně říci pouze dvě věci. Jednak k bodu číslo čtyři. Eh, dočasné nebo příležitostné poskytování služeb. Eh, samozřejmě jeden nástroj k růstu je dočasné poskytování služeb. Máme zde režim deklarace. Před několika lety se Evropská unie rozhodla že nebudeme provádět předběžnou kontrolu kvalifikací. Jediná výjimka je v oblasti zdravotnictví. To už ve směrnici máme. Takže co se na tom má vyjasňovat? Máme zde trošičku obavu, že se znovu spustí debata, která už proběhla po roce 2002, kdy byl vytvořen první návrh komisí stávající směrnice tehdy celá ta diskuse a celý ten právní koncept selhal. E, to znamená, že v současné legislativě máme pouze opakování e, předchozího rozhodnutí soudního dvora, který rozhodoval podle jednotlivých případů. Takže já se ptám, potřebujeme opravdu znovu diskutovat o, o tomto celém, o čem už se diskutovalo. Je to tak, víme, že e, dočasné poskytování služeb je pro ekonomiku dobré, potřebujeme více pravidel v této oblasti. Eh, zazněl zde konkrétní bod překračování hranic spotřebiteli. Eh, já bych chtěl, aby se váš výbor k tomuto vyjádřil, ale jinak, pokud jde o příležitost na dočasné poskytování služeb, to už máme vyřešeno, tak to nemusíme řešit znovu. Další věc, kterou chci říci, rovněž pokud jde o růst, e, částečný přístup. Ano, souhlasím s paní zpravodajkou, že mnoho angažovaných stran e, tento princip příliš nevítá. Ale to není princip, který by vymyslela Evropská komise. To je princip e, soudního dvora. Nebylo by užitečné vysvětlit tento koncept, protože východisko je to, že někdo přijde z nějaké zdrojové země, eh, má nějaký obor, ve kterém pracuje, vyvíjí hospodářskou činnost a chce ji dělat v jiném členském státu. Eh, když se podíváme třeba konkrétně na bod 13, tam nemluvíme pouze o zdravotnictví, ale i o eh, implikacích pro bezpečnost. Tím pádem, pokud bychom toto schválili, bychom šli proti rozhodnutím soudního dvora, například v oblasti inženýrství. Chceme opravdu zajít tak daleko? Je to, eh, je to velice ošemetné. Myslím si, že je důležité jasně definovat, co chceme do budoucna mít. Eh, jak to máme v současnosti? V současnosti máme judikaturu, komise eh, vytvoří stížnost a ta se potom řeší. Ale nemáme žádné průřezové řešení. Poslední věc, profesní průkaz. E, jsme si vědomi otázek, které e, nastínila paní zpravodajka, jsou to všechno velice důležité dotazy. Rádi to budeme diskutovat na workshopu na začátku října. E, spolupracujeme přitom s, se skupinou odborníků, s řídícím výborem, který se zabývá některými konkrétními aspekty. Já bych chtěl navrhnout toto. Pokud byste před tímto fórem chtěli Eh, uspořádat ještě jedno setkání s komisí, pokud jde o naše stanovisko, jsme tomu otevřeni. My už jsme zmínili tu reflexní skupinu, Nevím, jestli toto je to nejlepší fórum, na kterém se setkat, ale eh, tuto nabídku tedy nyní činím, pokud se chcete setkat ještě před naším říjnovým setkáním. Děkuji za pozornost, vešel jsem se do pěti minut, což jsem rád. Děkuji vám mnohokrát. Eh, nyní tedy má slovo paní McClarkin, aby mohla věci schrnout, případně sdělit několik závěrečných komentářů, eh, případně další průběh událostí v této věci. Prosím. Um, Jsem si svědom našeho programu a eh, všechny příspěvky od stínových a další jsou velmi užitečné a reflektuje to inspirace a vůli nejen profesních pracovníků, ale i občanů, abychom dosáhli tady zdokonalení vnitřního trhu. A je naším úkolem v tomto výboru skrze tuto zprávu sdělit komisi, co, o co nám jde a také vlastně stát se odrazem těch názorů, které zde slyšíme a které slyšíme od odborných organizací, od občanů. A pokud jde o částečný přístup, jsem si vědoma toho, že existuje rozsudek eh, Evropského soudního dvora a konzultace respondentů. A většina tohoto výboru si nemyslí, že by to mělo být zakotveno v legislativě. Na to jsme poukázali. Ale další věc, která nebyla zúrazněna, která je klíčová při poskytování revize této směrnice a změn, které se týkají volného pohybu pracovníků, realizace na národní úrovni je klíčová a je třeba vědět, že toto bude pravidelně sledováno a veškeré změny nebudou efektivní, pokud příslušné orgány nebudou naplňovat tyto směrnice a nebudou sdílet tyto informace a nebudeme schopni zajistit, že pracovníci budou mít volný pohyb a spotřebitelé budou mít eh, příslušné informace. Takže to je věc, kterou musíme zajistit. A komise by toto měla také zdůrazňovat, až se s tím bude pokračovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Takže potvrdím harmonogram. Ano, já jsem se nechal unést. Pokud je o jednání s čínových zpravodajů, měli by vědět, že budeme mít dvě setkání při plénu ve Štrasburku. Pan Týčer je vítán, pokud se k nám chce připojit na jednom nebo obou jednáních a bude tu rámec pro kompromis. Uvítám vaše návrhy pozměňovacích návrhů a měli bychom tedy to všechno zvládnout do 17. Chci potvrdit také, a to se týká všech členů výboru, že 19. září se bude konat videokonference s příslušným výborem německého Bundestagu, což proběhne v půl páté Nevím, zda to bude v tomto sále či jinde. A bylo by dobré, kdyby minimálně všichni stínoví a i další členové výboru byli přítomni, protože za Bundestag tam bude 14 poslanců a věřím, že získáme i další návrhy od národních parlamentů a bude to v sále 2 k 2 což je větší sál na druhém patře. A tam se tedy sejdeme 19. září. A samozřejmě proběhne i další měna názoru okolo pozměňovacích návodu a hlasovat budeme 17.10. ve výboru a bude to na listopadovém plénu a věřím, že se nám podaří tedy splnit vše potřebné před tím, než komise předloží oficiální návrh před vánoce nebo po Vánocích. A bude to asi v této době, pan Týčer to zatím nepotvrdil. Děkuji vám mnohokrát za tuto část a nyní postoupíme dále. Zahájíme diskusi o návrhu stanoviska, které tady máme poprvé. Dám několik okamžiků osobám, které budou odcházet. Odcházejte v tichosti toto první stanovisko se týká tedy našeho příspěvku výboru pro mezinárodní obchod. Je to zpráva z vlastní iniciativy o překážkách obchodu a investic. A paní Le Grip je naší navrhovatelkou tohoto stanoviska. Máme ma, paní Pendergast a pan Leroga je naším stínovým. Pan Kamfin tu není. ale nevím, jestli paní Ruder ho zastoupí paní Ruler. Někdo za zelené určitě vystoupí. A já jsem stínovým za ECR. Takže já, já využiji této možnosti. Takže nyní dávám slovo paní Le Grip, aby uvedla diskusi na toto téma. Děkuji, pane předsedo. Sešli jsme se, abychom projednali Téma překážek obchodu a investic Evropská komise předložila v březnu zprávu o těchto překážkách obchodu a investic, abychom zjistili možné kroky, jak zlepšit přístup eh, na trh a odstranit obchodní překážky, které jsou často netarifního charakteru a které brání obchodní výměnám s našimi ekonomickými partnery. Jde o první zprávu Evropské komise tohoto typu, která byla ohlášena v dokumentu Strategie 2020. Hlavním cílem obchodní politik už není snížení celních tarifů u zboží, ale skutečně zrušení těchto, těchto překážek. A Evropská komise právě zdůrazňuje tyto překážky, které mají velký význam pro evropské podniky na trzích některých našich strategických partnerů, které rychle zmíním Čína, Indie, Japonsko, Brazílie, Argentína, Rusko, Spojené státy. Jsou to země, se kterými s, výjimou, s výjimkou Argentiny a Brazílie eh, nevedeme žádná jednání, pokud jde o dohody o volném bilaterálním obchodu. Cílem komise v této velmi zajímavé zprávě, kterou vám doporučuji, která je navíc eh, velmi příznivě sepsána. Tedy, aby evropská politika byla podnikavější, aby se zajistilo, že evropské podniky budou mít přístup na trhy našich partnerů. A je třeba, aby tyto výměny byly skutečně v duchu rovnosti a reciprocity. A musíme být samozřejmě obezřetní vůči všem pokusům o ochranářství. Neměli bychom se dostat na tenký let eh, chyb, které by ohrozily růst a prosperitu. A studie ukazují, že hrubý domácí produkt Evropské unie by mohl narůst o půl procenta, kdyby Evropská unie dosáhla skutečných pokroků u redukce netarifních překážek u našich hlavních obchodních partnerů. Takže vidíme, že to, oč zde běží v oblasti obchodního rozvoje našich podniků, je skutečně podstatné. To se týká jak přístupu k veřejným zakázkám, ochrana práv duševního vlastnictví, trvalého zásobování surovinami a my jsme zaznamenali v minulosti diskusi o vzácných surovinách, které produkuje Čína, kde tedy je to klíčové pro náš průmysl, regulace a technické normy, služba investice, zpráva, kterou nám předložila komise v březnu, doporučuje společnou snahu ze strany komise a všech eh, delegací, které jsou přítomny ve světě, abychom, jednali, abychom hovořili jedním hlasem s našimi obchodními partnery s cílem odstraňovat tyto překážky investicím a obchodu. Výbor INTA je gestorem a návrh stanoviska, které předkládám, tam jsem se chtěla soustředit na ty body, které se, jsou v kompetenci našeho výboru, zejména tyto následující věci. Chtěla jsem tedy zdůraznit nezbytnost pokračování kroku Evropské komise a členských států, abychom odstranili netarifní překážky necelní překážky obchodu a abychom zajistili přístup na trh u všech našich partnerů. Druhý bod. Význam větší regulační konvergence a schválení širších mezinárodních norem. Ve výboru IMCO jsme hovořili o činnosti konkrétních eh, platform, kde se setkávají evropští partneři a někteří naši partneři. Transatlantická ekonomická rada, kde jednáme s partnery ze Spojených států. Je třeba tedy rozšířit tyto možnosti, které mají velký význam a je třeba, aby tyto platformy přinášely konkrétní výsledky. Třetí bod. Veřejné zakázky. Tady o tom hovoříme v rámci zprávy paní Růr. Přístup k veřejným zakázkám jde o klíčovou otázku a před námi ještě dlouhá cesta, než veřejné zakázky našich obchodních partnerů budou stejně otevřené jako naše veřejné zakázky a zde komisaři de Gucht a Barně ohlásili, že komise uvažuje vytvoření nástroje, který by měl zavést větší reciprocitu a rovnost, pokud je otevřenost veřejných zakázek. A my netrpělivě čekáme na představení tohoto nástroje komisí. To se týká mimo jiné našich vztahů s Čínou. V této oblasti bychom měli být velmi bedliví. Čína se chystá zahájit jednání o účasti na veřejných zakázkách, takzvaná dohoda APM. Poslední věc. Chtěl jsem také zmínit eh, dialog a spolupráci s našimi hlavními obchodními partnery ve dvou klíčových otázkách. Naši občané tomu přikládají velký význam. Jde o bezpečnost výrobku a Dodržování práv duševního vlastnictví. To jsou témata, která hájí naš, náš výbor. Délka stanovisek je velmi omezená, ale s velkou pozorností a zájmem vyslechnu připomínky a příspěvky a zejména se pokusím je optimálně zapracovat, pokud budete mít eh, připomínky. Děkuji. Uh, Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Navazuje to na naši práci na tématu EU 2020. Na základním dokumentu to byla moje zpráva a vy jste byla Stínová, budeme na tom dále spolupracovat, takže pokračujeme. Jsem velmi rád, že mohu vyzvat paní Pendergast. Je to její první zpráva, jakož to stínové zpravodajky. Takže chci vyzvat, chci poděkovat paní Konstanc Levip a souhlasím s významem zajištění rovných podmínek přístupu k veřejným zakázkám a vyjasnění pravidel k veřejným zakázkám v EU a posílení našeho postoje vůči našim klíčovým obchodním partnerům. Pokud jde o Čínu, kde existují vážné překážky Eh, přístupu k veřejným zakázkám, měli bychom odkazovat obecněji na význam a nevyužité obchodní toky z hlediska necelních překážek a veřejných zakázek ve strategických oblastech ve zprávě o, o překážkách obchodu z roku 2017 existují rozvinuté země, kde byly vyjednána omezení přístupu k veřejným zakázkám a jako členka delegace EP pro vztahy se Spojenými státy chci zdůraznit význam konvergence názoru mezi EU a Spojenými státy, pokud jde o technické normy. A integrace je jedinečná v tomto směru, ale roz, rozdíly v regulaci znamenají 120 miliard v, ve ztrátách na vývozech z Evropské unie. A pokud jde o meziparlamentní schromáždění, měli by přispět eh, k lepším výsledkům, pokud jde o jednotlivé zeměpisné oblasti, které zastupují. A závěrem, pane předsedo, měli bychom mít na paměti pravidla udržitelného rozvoje a měli bychom chránit také příslušné sociální normy, jak v Evropské unii, tak mimo Evropskou unii. Na globalizovaných trzích eroze těchto norem nás také zasahuje doma. Děkuji. Děkuji paní Prendergast. Pan Lehoga je další. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jsem zde po letní přestávce a vidím, že se držíme toho, co jsme opustili před přestávkou. Shodneme se na většině otázek, pokud dáme mezinárodní obchod. Vážím si práce z pravodajky na to, u tohoto stanoviska. A také zde souhlas s tím, co jsem zmínil. A s celou řadou otázek, které jsou v souladu s, zejména se týká vztahu EU-Čína, o tom budeme na zítra. Několik připomínek. Mám otázku týkající se jednoho z témat stanoviska. A to se týká investic, které jsou i v titulu stanoviska v řadě oblastí, které jsem zmínil ve svém stanovisku. Můžeme se zabývat podrobně investicemi. Hovořil jsem s příslušnými experty, pokud je o moje vlastní stanovisko. A otázka investic. Je to také v titulu, tak by to mělo být eh, vlastně eh, samostatně zmíněno ve stanovisku. Za druhé, kladl jsem si otázku, je tu specifický odkaz v článku 2, kde je uvedeno, přeje si, aby strukturované dialogy o regulaci s některými z partnerů vedly ke konkrétním výsledkům kladu si otázku nad eh, tím, proč jsou to jenom někteří partneři. Máme na mysli konkrétní země a pokud eh, ano, tak proč je neuvedeme? A nebo je to pouze prostě jazyková eh, chyba, která se zde vyskytla? Možná bych uvítal vysvětlení. Ale v zásadě celkově souhlasíme s tím, co je zde uvedeno. To je vše, děkuji. Um. Paní Rola, když se chtěla si vzít slovo. Eh, Děkuji mnohokrát. I já bych chtěla paní zpravodajce poděkovat za její návrh. Zejména podporuji ten druhý bod, pokud jde o standardizaci a normy, to je velice důležité, ale chci se vyjádřit k bodu čtyři, protože ten se týká i mé zprávy. Já si myslím, že zde potřebujeme konkrétnější diskusi na poli výboru. Protože pokud jde o veřejné zakázky, tady se musíme vyhnout několika věcem. Eh, například eh, odmítání neobvykle nízkých nabídek. Eh, to je samostatné téma, je otázka, proč to dělat nebo proč to nedělat. Samozřejmě důležité zohlednit to, že pokud se pokusíme implementovat další pravidla, je otázka, zda se nemusíme nejdřív zamyslet, zda nemůžeme použít stávající stávající legislativu. E, musíme samozřejmě odbourávat i protekcionismus, e, ale e, je otázka, jak k tomu budeme přistupovat. Takže problémy vidíme, musíme však promyslet, jaké nástroje jsou ty pravé na boj s nimi. A poslední věc, fakt, že ta evropská dohoda má být poměrně restriktivní, ale není nutné vyžadovat stejné, stejnou míru restrikce od ostatních států. Eh, otázka je, zda bychom my neměli být i méně restriktivní a být flexibilnější v této oblasti. Eh, takže když se podíváme na celková čísla, 1,3 veřejných zakázek mají dopad i na mimohraniční oblast e, a proto je, myslím, otázka, zda není na místě zamyslet se nad byrokratickými bariérami, které se těchto e, výběrových řízení týkají. Děkuji. E, ještě několik poznámek ode mě. Já jsem také stínový zpravodaj. Já obecně hrčeno souhlasím s tím, že už máme velice dobrý rámec pro toto téma, ale je zde několik věcí, o kterých už hovořili kolegové, které se musí posílit. Eh, například pan Prendegast eh, hovoří eh, o tom, že nechceme například hovořit pouze o Číně v této oblasti. Pokud jde o veřejné zakázky z hlediska komise, tam se hovoří o tom, jak šokující je, jak málo otevřená je americká vláda v této oblasti. O tom se nehovoří moc často, ale měli bychom to zde pokrýt. Já byl členem japonské delegace, i Japonsko je poměrně eh, klíčovou oblastí, eh, do které chceme pro evropské firmy zajistit přístup. Takže eh, v oblasti veřejné zakáz, veřejných zakázek máme mnoho zkušeností, zejména paní Riule, které můžeme poskytnout. Také bych rád řekl, že bych rád něco přidal k celému tomu tématu nedostatku konzistence technických norem a standardů. Faktem je, že často dochází k protekcionismu v tom, že, jsou, že se vytváří požadavky na dodatečné testování. Žádné standardy v této oblasti neexistují. Vidíme to zejména v zemích jako Japonsko, eh, USA a Čína, kde testovací standardy a normy evropských úřadů nejsou přijímány a musí se provádět testování nové. To jsou eh, mimo jiné eh, netarifní bariéry, které zde existují a se kterými musíme bojovat. A rovněž je problémem také to, že často neexistuje žádný vědecký podklad a důkazy pro eh, užívání zařízení nebo potravin například v oblasti zdravotnictví, respektive to, že to, co se používá v Evropě, se nepovoluje v zemích jiných. Takže jsem proto velice rád, že paní Legrip hovoří o standardech a normách, Toto je velice důležité téma. Konec konců budeme v této oblasti zahajovat nový projekt s paní Komi. Standardy a normy musí dostat plnou viditelnost, kterou si zaslouží. A e, jak už jsme i na tomto výboru dříve diskutovali, paní Legry potom hovořila, angažujeme si i v Transatlantické hospodářské radě. A jedna oblast, Eh, ve které dochází k dobrému, eh, k pokroku dobrým směrem, je právě spolupráce v oblasti norem, v oblastech, které se eh, teprve začínají rozvíjet, to znamená například elektromobily nebo inteligentní elektrické sítě, kde vypracováváme schodnou sadu norem tak, že nevytváříme nové bariéry do budoucna, které bychom poté museli řešit. Eh, to se tedy týká těch nových technologií. A pokud s Amerikou dokážeme, že má smysl pracovat na globálních normách, globálních standardech a pokud podaří se nám do tohoto začlenit i Čínu a Japonsko, bude to velice dobrým příkladem toho, jak můžeme spoluprací eh, předejít vzniku takovýchto eh, bariér. Poslední věc, co chci říct, měli bychom zmiňovat i cla, protože jsme zodpovědní za jejich uplatňování. A opět výborná zpráva komise jasně identifikuje eurokratické celní bariéry, kontroly a tak dále, což je opět součástí těchto skrytých překážek. Takže já si myslím, že náš příspěvek může být opravdu velice smysluplný a tím se dostávám k poslednímu bodu. Bylo by výborné, to už jsem paní Legrib říkal, vytvořit něco, co řekne, že Toto možná jsou otázky mezinárodního obchodu, ale zkušenosti pro řešení těchto překážek leží u nás, kteří se zabýváme vnitřním trhem, protože jsou to věci, které řešíme už na poli vnitřního trhu. Jsou to překážky pro investice, překážky pro veřejné zakázky, eh, nekonzistentní normy, eh, nekonzistentní politika a tak dále. My tyto všechny věci řešíme na vnitřním trhu a teď je máme řešit i na, eh, na poli mezinárodního obchodu. Pan Pascal Lamy, předchozí komisař pro obchod, jednou řekl, že Evropská unie je světovým vůdcem technologie vnitřního trhu. A to je fakt. To jsme. A proto si myslím, že právě tento výbor a jeho členové se do tohoto tématu musí daleko více angažovat a daleko úžeji spolupracovat s DG Trade v komisi. Jsem proto velice rád, že se k nám dnes připojila komise a hovořila o tomto. Zatím tento proces formálně neprobíhá, ale já jsem členem řídícího výboru Transatlantického obchodního, Transatlantické obchodní rady. Ehm já si myslím, že bychom americkou delegaci měli žádat o to společně s kolegy z výboru pro obchod, eh, aby chom se my jako výbor mohli do tohoto procesu více angažovat. Musíme si najít cesty pro efektivnější spolupráci, takže možná, že nějaká formulace v tomto ohledu eh, bude lepší. Pan Morero, můj kolega z výboru pro obchod, eh, to jistě velice ocení Eh, respektive ocení to, že chceme dosáhnout způsobu, aby se parlament více angažoval. Takže to byl můj příspěvek jako stínového zpravodaje. Ještě někdo chce promluvit? Pan Švab. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, I nyní je to tak, že většina věcí už byla zmíněna, takže se soustředím na tři body. Chci eh, pogratulovat paní kolegyně Le Grip k jejímu stanovisku myslím si, že eh, velice dobře skloubila různá stanoviska a názory tohoto výboru. Eh, jsou to všechno témata, která budou stále důležitější kvůli globaliz- globalizaci. Důležité zohlednit také spolupráci Evropské unie a USA, jak už bylo řečeno. Jde eh, samozřejmě mimo jiné také o to, co my jako výbor pro vnitřní trh můžeme udělat, pro zlepšení tohoto transatlantického dialogu, pro jeho zefektivnění, protože eh, Samozřejmě všechna tato témata jsou na našem pořadu jednání už dlouho. Na poli transatlantických, transatlantických vztahů se nám však nepodařilo docha, do, eh, dosáhnout takových úspěchů, jako bychom si představovali. Pokud jde o vztahy k Čínům, k Číně, e, i zde máme celou řadu otázek, které jsou relevantní pro vnitřní trh, které se týkají všech odborných témat, který, kterými se zabývá náš výbor, e, standardizace a normy, dále ochrana duševního vlastnictví a další překážky přístupu na trh. E, chci vyzvednout také to, co říkala paní Rühle, pokud jde o ten bod 4, zde je pravda, že musíme být opatrní, eh, pokud jde o možnou regulaci, ale eh, stávající dohoda o veřejných zakázkách, eh, dohoda o veřejných zakázkách má určité rezervy, které jako celá Evropská unie musíme ještě prodiskutovat. Eh, je, je otázka, zda by toto mělo být součástí dohody o veřejných zakázkách nebo nějaké eh, mezinárodní eh, obchodní dohody s Čínou, takže je otázka za to diskutovat zde. A pokud jde o celou otázku Japonska, 8. Čer, července proběhly rozhovory s komisí, kde komise jasně řekla, že je toho názoru, že Eh, respektive komise sdělila, že Japonsko otevřelo 25% trhu, Kanada například pouze 4%. Eh, měli bychom tedy proto zjistit přesně, odkud tato čísla pocházejí. Eh, já bych chtěl, aby komise jasně řekla, kde tato čísla řekla, tak abychom i my mohli správně nastavit svůj přístup. Jinak celkově za to návrh stanoviska vítám a podporuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Pan Pil se ještě chtěl, eh, ten je tady za DG Trade. Chcete nám toto celé okomentovat? Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, za možnost eh, vystoupit zde. Eh, chci poděkovat výboru INTE za vypracování velmi užitečné zprávy. odstranění eh, necelních eh, či vůbec tedy překážek obchodu je samozřejmě velmi důležité a eh, my jsme připravili pro letošek zprávu o překážkách obchodu a investic. to jsme připravili na jarní radu a v budoucnosti to bude sloužit jako určité měřítko, vůči kterému můžeme mm, porovnávat například meziroční vývoj a podobně, jak si stojíme eh, oproti našim partnerům. Dovolte krátkou reakci na tuto zprávu. Eh, je to velmi důležité pro naše obchodní vztahy s třetími státy. Myslím, že to eh, z toho jasně vyplývá, jak provádíme obchodní dohody a žádáme členské státy, aby zahrnuli vlastně tuto politiku také do svých bilaterálních smluv se třetími státy, aby usilovali o odstranění překážek eh, obchodu, aby to považovali za jedno ze svých politických priorit. Chci poděkovat tomuto výboru za zájem o tuto problematiku, eh, za to, že vypracovali zprávu z vlastní iniciativy. Děkujeme také za nové nápady a myšlenky. Považujeme to tedy za jakési potvrzení toho, že komise se vydává správným směrem a že je to tady podpora, abychom dále pokračovali eh, v této práci na odstranění překážek obchodu, abychom vytvořili globální eh, trh, pro, eh, který bude tedy rovný pro všechny hráče. Děkujeme za toto vystoupení. Eh, pane Švábe, byste se velmi konkrétně ptal eh, na něco, co se týkalo Japonska. Mohl bych vás eh, možná požádat o odpověď? ale i obecně budeme samozřejmě nadále sledovat, co jste řekl. Paní Legrip, mohu vás požádat, abyste to tedy schrnula a dala nám harmonogram. Děkuji, pane předsedo. Děkuji nejdříve velmi vřele všem vystupujícím, zejména stínovým zpravodajům za velmi konkrétní a hojné návrhy. A jsem si vědoma toho, že krátko krátkost termínu, se kterými pracujeme, neumožnila spořádání strukturovanějšího jednání před přerušením naší práce. A to vysvětluje, že i když eh, jsme si psali e-maily a komunikovali jsme skrze naše kolegy, tak eh, se nám nepodařilo skutečně tváří tvář si vyměnit názory před přestávkou. A to je důvod, proč v návrhu stanoviska, které vám dnes předkládám, jsem se dobrovolně omezila na některá témata a také délka textu je značně menší než maximální délka našich stanovisek. Takže je tu ještě prostor pro zapracování vašich eh, návrhů. Pokusím se zareagovat velmi stručně a možná ne vyčerpávajícím způsobem, ale ta diskuse bude pokračovat, zejména se stínovými zpravodaji na jednání, které navrhnu. Tedy zareaguji na některé otázky, které zde byly předloženy. A možná ještě upřesnění jazykového, semantického charakteru u bodu 2, když odkazuji na dialog eh, strukturovaný, pokud jde o regulační a normativní konvergenci, hovořím o některých partnerech. Je to právě proto, že strukturovaný dialog neexistuje se všemi našimi partnery a kromě toho nedostatek prostoru mě donutil k tomu, abych zde nevypočítávala všechny partnery. Takže je to hlavně z nedostatku prostoru. A jsem připravena opra- opravit tuto nepřesnost na základě pozměňovacích návrhů, které budou zapracovány. Uvidíme, jakým způsobem tuto věc vyřešíme. Ale jsem připravena to zpřesnit. To je skutečně semantická věc a možná ten překlad také není úplně šťastný, jsem připravena se tím ještě zabývat. E, několik stínových zpravodajů se zmínilo o bodu 5 a o tom, že uvádím naše obchodní vztahy s Čínou Chtěla jsem na to zareagovat. Ne, nejsem posedlá Čínou, i když eh, druhá největší ekonomická velmoc eh, není ekonomickým partnerem, který by byl jedním z mnoha. A rychlost nástupu eh, Číny je také významný faktor a je třeba chci říct si upřímně, že je to skutečná výzva. A kromě toho Čína je v současnosti zapojena do přípravné fáze k přistoupení k dohodě o veřejných zakázkách. Proto jsem to uvedla do bodu 5. Tam jsou změny naše vztahy s Čínou, ale máme i další strategické partnery, Spojené státy, Japonsko, kde je také prostor pro jednání, to je zcela jasné. A to se týká mimo jiné i poměrné nechuti těchto zemí otvírat veřejné trhy, veřejné zakázky. Jsem připraven o tom jednat se stínovými zpravodaji a téma investic není dostatečně zastoupeno a i zde jsem chtěla právě začlenit příspěvky kolegů, takže jsem neměla za cíl připravit eh, hotový dokument, eh, který by měl být přijat či odmítnut, ale tu část investic jsem chtěla také tedy připravit na základě příspěvku kolegů. A to je také téma, na které, ke kterému hovoří komise. Kromě toho, pane předsedo, vy jste se zmínil o nutnosti volat po větší konzistentnosti v oblasti technických norem. To, Tam to by si zasloužilo asi další odstavec. Možná by to patřilo i do bodu 2, ale to je významná věc. Kromě toho cla o tom, o úloze celní politiky, o tom jsem vůbec nehovořila. Nechtěla jsem příliš zasahovat do kompetencí výboru INTA, nechtěla jsem se vzdálit od toho tématu od, a od zájmu výboru IMCO, tak jsem se na tuto půdu nepouštěla, ale jsem připravena na základě vašeho vystoupení také zapracovat tu dimenzi, kterou jste zcela oprávněně zmínil jako důležitou. Je mi líto, pokud jsem neodpověděl na všechny otázky. Otázka trvalé udržitelného rozvoje a sociálních norem. Samozřejmě, když hovoříme o reciprocitě a rovnosti v našich výměnách, tak máme na paměti dodržování sociálních norem, také norem v oblasti životního prostředí, které my v Evropě vyzdvihujeme a naši partneři nemají vždy tyto normy na stejné úrovni aplikace, takže i tady jsem připravena uvažovat, jak tuto otázku doplnit. To se týká tedy norm v oblasti sociální, v oblasti životního prostředí. A ještě jednou se omlouvám, pokud jsem nezodpověděla na všechny připomínky, budeme v dialogu pokračovat. Vidím, že čas běží nezadržitelně, takže skončím. Ještě jednou děkuji za vaše připomínky, velmi hojné a pokusím se je tedy optimálně zapracovat, co možná nejkonzistentněji, s tím, že se chci soustředit skutečně na témata, která jsou v kompetenci výboru IMCO a která mají přesah z hlediska parlamentu. Parlament je zásadním subjektem, pokud jde o evropskou obchodní politiku. Je to pro nás nová úloha a i my to musíme naplnit. Děkuji. Eh, děkuji za toto eh, velmi efektivním shrnutí. Myslím, že eh, povaha našich stanovisek je vždy taková, eh, že eh, ta stanoviska jsou omezená svým rozsahem, ale to neznamená, že jsou omezená co do počtu nápadů a reakcí. Eh, takže do 6. září do 12 hodin eh, budete mít čas na předložení pozměňovacích návrhů. 6. 10. potom budeme hlasovat. Je to poměrně eh, napjaté, ale Nedá se nic dělat, je to výroční zpráva a tam tedy není možné, aby došlo k nějakému spoždění. Takže se budeme těšit na další spolupráci na um, této problematice. A tím se dostáváme k poslednímu eh, bodu na dnešním dopoledním pořadu jednání. Je to také nové stanovisko, týká se evropského rozměru v oblasti sportu a já velmi srdečně vídám svoji první místopředsedkyni paní Korholu, která je navrhovatelkou. Ehm, ta, tedy toto stanovisko vypracovala ještě před pauzou, já ji tedy požádám, aby nás s ním seznámila. Pak tady máme pana Mandese, pana eh, Sebedala, pana eh, Rudu, paní eh, McClarkinová musela odejít, takže ji nahradí pan Fox. A jsou tady potom ještě nějaké otázky, které se týkají hazardních eh, her. Takže po tomto eh, seznamu řečníků eh, ještě někteří další, kteří se budou chtít vyhrádět. Máme dva po půl hodinu, takže já hned předám slovo paní Korhole. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh se týká celé řady věcí. Jedná se o vzdělání, sociální začlenování, doping Eh, volný pohod, pohyb sportovců a v rámci tedy mezinárodních organizací. Téma, které eh, spadá do kompetence IMQA, je ten hospodářský aspekt eh, sportu. Jedná se tedy o hazardní hry, o sázky a sázkové loterie, využívání duševní, práv duševního vlastnictví a přeshraniční prodej vstupenek. Sport eh, má velmi eh, výrazný finanční a společenský dopad. Eh, takže v prvních třech odstavcích toho stanoviska zdůrazňuji nutnost zajištění financování sportu z veřejných a soukromých zdrojů a také mechanismy finanční solidarity. Eh, tyto mechanismy existují jak v soukromém, eh, tak ve veřejném financování sportu a měly by také pomoci k překonání rozdílu mezi bohatými a chudými sporty. Eh, k financování významně přispívají různé loterie a jiné sázky, především tedy pro sportovní organizace na té základní úrovni podle mého názoru je eh, důležité eh, zachovat eh, toto, tento zdroj financování a členské státy by tak měly mít možnost udělovat exkluzivní licence. Komise vypracovala nezávislou studii o těch základních sportovních organizacích a také se zabývala celou řadou eh, tržních politik, eh, politik které eh, nějakým způsobem ovní financování tohoto typu sportu. V odstavci 4 se potom zabývám právy duševního vlastnictví, které se využívají například využíváním log u sportovního zboží to vede potom k částečné redistribuci, redistribuci zisků, kterými tím je tady třeba také se potřeba se také zabývat. A potom v odstavci 5 se odkazuje na směrnici o službách, která zakazuje eh, diskriminaci na základě místa bydliště. Například v některých případech, kdy se prodávají vstupenky online, jsou dražší pro občana eh, Nizozemska než pro občana Španělska. Mm, směrnice o službách zatím tedy není plně prováděna či úspěšně prováděna eh, napříč EU, což toto jasně ukazuje. Já se v tuto chvíli tedy těším na vaše reakce, na vaše pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy můžete předkládat do pátku 2. 2. září. Děkuji. Eh, děkuji, Eurito. Takže podívejme se, vyslechněme nejprve stínové zpravodaje, eh, paní Petrova eh, za Evropskou komisi je to také, která má tuto problematiku na starosti, takže i tu potom vyzvu eh, k vystoupení. Takže nejprve pan eh, Sarvela. Děkuji. Nejdříve jsem chtěl poděkovat Pě Korhole za návrh stanoviska. a Sdílím všechny stanoviska a dělá dobře, že zdůraznila tyto aspekty Já to znovu ve pěti bodech. Za prvé, ke sportu je možné říci mnohé, ale omezíme se na naši pravomoc eh, výboru IMCO. První věc, tedy hazardní hry, o tom jsme hodně mluvili. Eh, ještě o tom budeme hovořit na základě návrhu zprávy kolegy Krojcmana, ale chci zdůraznit eh, národních veřejných loterií, pokud je o financování sportu. Jde o loterie, které investují do všech sportů, nejen do vrcholového sportu, ale také do lidového sportu, což není případ loterií online. Stačí zmínit velké firmy, BetClick, BWin. Já mám rád West Ham ve Spojeném království to se skutečně čím dál více rozmáhá na dresech, ale sídlí na Maltě nebo v Gibraltaru, kde mají příznivý fiskální režim. A nevím, zda tyto firmy chtějí investovat do masového sportu. Tam skutečně dochází spíše k maximalizaci zisku a to je jejich mobilizující faktor, na rozdíl od národních loterií a sáskových her duševní vlastnictví musí být dodržováno, o tom máme jistotu, ale já bych chtěl jít dále, pokud je o merchandising, tedy fotbalové dresy a podobně by měly být alespoň částečně, neuděláme žádnou obchodní revoluci, ale mělo by to být alespoň vyráběno v Evropě. Částečně, když vidím dresy, já mám hrozně rád fotbal a vidíme, že dresy se mění každý rok, protože se změní sponzor, minimálně se změní šířka pruhů na drezech a já mám rád v Itálii tým, který má modro-černý dres a po každé šířka pruhů se mění, takže jednou to jsou užší pruhy, jednou širší a ty dresy jsou poměrně drahé. Náklady na výrobu jsou minimální. A tady se to týká zejména výrobců sportovních eh, potřeb. Ty, tam bychom mohli podpořit evropský textilní průmysl. Za třetí, je třeba překlenout rozdíl mezi chudými a bohatými sporty. To samozřejmě vábí média, některé sporty jsou přitažlivější a skrze mechanismus finanční sodaty, který navrhuje, je jasné, že někteří vrcholoví sportovci v některých sportech vůbec se neuživí svým sportem, musí mít ještě další aktivitu. A jiné sporty se skutečně prohýbají pod příspěvky. Takže i tady bychom měli být mobilizováni. Za čtvrté, volný pohyb sportovců a dobrovolných pracovníků. Měli bychom také zajistit uznávání certifikace v oblasti sportu. Zdá se, že v oblasti kopané to již platí, ale třeba uplavání nikoli. Instruktor, který má, nebo trenér, který má osvědčení ve Fra- z Francie, nemůže trénovat v Belgii. Za páté, u všech sportů volný pohyb osob musí být zajištěn podle stávající judikatury, zejména u fotbalu. E, přestupy e, hráčů vyvolávají pozornost, až do zítřka zejména, zejména kvůli významným finančním tokům, které jsou často neuměrné. Zde zdůrazně postup Evropské komise, kde by mělo docházet ke globálnímu posuzování přestupů v profesionální kopané. Před několika lety e, byl schválen výnos Bosman, a to mělo pozitivní dopad pro hráče, kteří mají větší volnost vůči klubům. A celá řada hráčů vydělala na základě rozhodnutí Bosman. Ale jaké byly dopady pro různé fotbalové akademie a trenerská, střed, tréninková střediska, kdy klub už eh, měl menší možnost kontrolovat, ovládat příslušného mladého hráče. A měli bychom také analyzovat tento dopad. A neodolám pokušení zmínit eh, jednu anekdotu. V městě Liež jsem potkal pana Povalse, slavného fotbalového komentátora, který přechází z, je, z veřejné právní televize do soukromé televize a pozdravil jsem ho a on mě představil Jean-Marca Bosmana, tedy hráče, díky němuž došlo k eh, revoluci ve vztahu hráčů a jejich klubů, protože je to známá postava nejen v Evropě, a představte si, že on, kdo proslavil vlastně zejména svého vlastního advokáta, který je četně konzervatel, Jean-Marc Bosman, který učinil z, multi, z hráčů multimilionáře, tak ten skutečně žije v bídě, protože se nedostal do žádného významného klubu a vlastně je na výpatní listině malé obce nedaleko eh, Lutychu. To je jen tak na okraj taková anekdota. Děkuji vám. Děkuji a děkuji také za připomenutí významu toho Bosmanova rozsudku, rozsudku v případě Bosman. Eh, pan Mendes tu není, ale máme tu pana Krojcmana, dalšího fotbalového fanouška. Pane Krojcmane, eh, seznamte nás se svým nadšením. Děkuji vám, pane předsedo, je to velice zajímavé téma. Eh, je zajímavé diskutovat i o online hazardních hrách. Pokud jde o pořadatele těchto podniků, tam jde o licencování, kde funguje princip subsidiarity, na který musíme dávat pozor. A možná bychom eh, měli ještě prodiskutovat, co dělají členské státy s penězi, které získávají z online hazardních her. Podle principu subsidiarity by tyto peníze měly eh, přenechat jiným. Někdo podporuje sport, jasné. Eh, jinde plynou peníze zlota a tak dále. Eh, sportovcům nenutně pouze profesionálním, ale i amatérským. Pokud vím, tak toto nekoliduje s názorem, který zastáváme my. Eh, viděli jsme to v těch více než dvou z těch pozměňovacích návrzích. Eh, nicméně eh, chceme také vyzvat komisi a členské státy k Eh, lepšímu zohlednění duševních práv. Pokud jde o eh, duševní vlastnictví v oblasti sportu, tak aby i ti, kteří toto vlastnictví vytváří, z něj mohli profitovat. Jinak budu velice stručný, zde nevidím žádné velké rozpory, pokud jde o naše názory a e, myslím si, že tento návrh je velice dobrý. Děkuji. Paní Rule je, myslím, další. Eh, ano, ještě před panem Foxem. Nebude hovořit, takže pan Fox. Děkuji vám, pane předsedo. Já hovořím jménem paní McClarkinové, která je stínovou zpravodajkou za mou frakci a má několik připomínek. Jednak chce poděkovat paní Korhola za její návrh stanoviska. Kompetence Evropské unie ve sportu zavedené článkem 165 smlouvy by měl pomáhat rozvoji amatérského sportu. Nemělo by se zaměřovat pouze na sport profesionální. Paní McClarkin souhlasí s tím, že online hazard podporuje rozvoj sportu, ale není přesvědčena, že regulační princip navrhovaný v článku 3 je praktickým řešením, které ochrání legální eh, hazardní hry a jejich provozovatele. Rovněž eh, se zabýváme tím rozdělením v uvozovkách bohatého, v uvozovkách chudého sportovního odvětví. Nejsme přesvědčeni, že, finan- že mechanismus finanční solidarity by byl férový pro všechna sportovní odvětví a chtěli bychom se ptát, kdo bude posuzovat, co je bohatý a co je chudý sport a kdo bude rozhodovat, jak se budou rozdělovat peníze. Co přijde dál? Evropský fond sportovní solidarity nebo nějaká agentura tohoto fondu, která by možná mohla sedět někde eh, na okraji Evropské unie, měla hodně, bude mít hodně zaměstnanců, které budou mít pohodlné, pohodlné penze a vysoké platy. Já si myslím, že tady ten lék je daleko horší než ten problém, který má řešit. Eh, panu Tarabelovi bych řekl, eh, vyslechl jsem, co jste říkal o problémech fotbalových, fotbalových družstev, že mají nové dresy každý měsíc a tak dále a tak dále, ale my jako tvůrci legislativy bychom neměli zapomínat na to, co je opravdu důležité a co je podružné. Pokud se budeme zabývat tím, kdy si sportovní klub smí změnit dres, to myslím, že nezlobte se na mě, ale už hraničí s tou podružností. To je takové to puntičkaření, eh, které si mohou dovolit, eh, dejme tomu, děti, když se baví o fotbalu, ale ne my. Neměli bychom se zabývat takovými to drobnostmi. Žádám proto, abychom se zaměřili nadále na ta závažná velká témata. Paní McClarkin není přesvědčena, že prodej eh, vstupenek na sportovní události by měl spadat do směrnice o službách. Samozřejmě chápeme záměr zpravodajky a souhlasíme s ním do určité míry, ale podle našeho názoru by důsledky eh, tohoto byly velice závažné pro malé sportovní kluby, které nabízejí pouze eh, například stupenky pro místní diváky. Jinak přejeme hodně štěstí s projednáváním stanoviska a děkujeme za slovo, pane předsedo. Děkuji vám paní Šaldemose nejprve. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom velice stručně chci říci, že toto je velice dobrý návrh stanoviska od paní Korhola. Pokud jde o bod A, tam bychom měli zdůraznit, že nejde pouze o sociální aspekt sportu, ale i o aspekt zdravotní zejména pokud jde o amatérský sport. Toto může být velice důležité pro zdraví mladých lidí. Pokud jde o princip subsidiarity a online hazardní hry, myslím si, že tato zpráva dochází k velice dobré rovnováze mezi těmito dvěma věcmi a proto podporuji znění, které zde máme. Děkuji, děkuji, pan Lechkegaard. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu tím, že bych řekl, že nemluvím moc jako člen výboru IMCO, ale spíš jako výboru pro kulturní záležitosti. Nechci se zabývat těmi jednotlivými návrhy, které jsou zde učiněny. Chci poděkovat paní Korhola za návrh. Souhlasím s paní Šaldemoser, že aspekt zdraví je velice důležitý. Eh, máme k dispozici výborné výzkumné výsledky, které dokazují, jak důležitý je sport pro zdraví našich občanů. A už jen z tohoto důvodu bychom tento aspekt se měli zahrnout. Rád bych také vyzval výbor k tomu, aby možná ne nyní, ale e, někdy si uvědomil e, náš zájem na sportu i v rámci strategie 2020, protože i v ní je sport velice důležitou oblastí. Zde v parlamentu jsou lidé, kteří nechtějí, aby byl sport součástí naší kompetence, nebo toto chtějí záměrně podceňovat. Ale my si musíme uvědomit politickou důležitost sportu a příležitost, jakou zde parlament má k podpoření strategie EU 2020. To je tedy taková má výzva pro tento výbor, aby se touto debatou zabýval. Děkuji za slovo. Děkuji. Chce ještě někdo něco říci? Není tomu tak. Tím pádem poprosím komisi pana Velaskéze, aby se vyjádřil k některým komentářům, které zazněly a poté bude mít slovo paní Korhola. Pan Velasquez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za příležitost promluvit zde k tomuto tématu. Jak jste řekl, jsem zodpovědný za sportovní odvětví, které spadá pod DG pro vzdělávání a kulturu. Máme na starosti zprávu nových pravomocí Evropské unie v oblasti sportu. To je článek 175 o koordinaci politiky v jednotlivých členských státech. A zde se výslovně uvádí, že se nebudou objevovat žádné návrhy pro harmonizaci v oblasti sportu. Eh, takže Jaký je účel této komunikace? Jde o rozvoj evropského rozměru, evropského rozměru v oblasti sportu. Eh, v daném sdělení jsme se snažili rozvinout fenomén sportu jako takový, tak, jak bychom se jim mohli zabývat v kontextu této nové pravomoci. Jeden z problémů, které se objevily během debaty, eh, myslím, poukazuje na to, jak problematická tato oblast je. Ve sportu se velice těžko oddělují od sebe jednotlivá, jednotlivé problémy. Eh, lze snadno říci, že se zaměříme pouze na, eh, na profesionální sport nebo pouze na amatérský sport, ale problém je, že když provedeme určitá opatření, která se týkají pouze eh, amatérského sportu, tak tam mají dopad na sport profesionální a naopak. Takže sport jako fenomén je e, věc velice komplexní a opatření, která komise může v této oblasti navrhnout, budou mít zásadní e, dopad v tom smyslu, že budou reflektovat ten daný článek, ale e, také budou mít dopad na uh, ustanovení legislativu, která již existuje, která se třeba netýká přímo sportu, ale má na něj přímý vliv. Například má vliv na to, jakým způsobem se financuje nebo reguluje sport. Mluvím zde například o směrnici o službách, a e, zmínila se tady už také e, práva na duševní vlastnictví, soutěž, eh, hospodářská soutěž ve sportu, financování sportovních aktivit, otázka národních loterií a eh, financování sportu jejich prostřednictvím, takže těch témat je opravdu celá řada. Chci říci také to, že jednotlivé elementy, které jsou zahrnuty v tomto návrhu stanoviska eh, z tohoto výboru Evropského parlamentu, se budou eh, řešit, zejména z hlediska, zejména prismatem vnitřního trhu. Zmiňujete témata, na, jako je financování amatérského sportu, to je i na našem pořadu jednání. My momentálně čekáme na výsledek studií, které zde už rovněž byly zmíněny protože i tyto studie mohou poskytnout důležité závěry pro naše budoucí rozhodnutí v této oblasti. Pokud jde o mechanismus solidarity, které se, eh, který se zde navrhuje, eh, to by byla, myslím, velice zajímavá rozprava. My jsme se na toto téma zaměřili už v komisi. Myslíme si, že je důležité, aby existovala solidarita mezi profesionálním a amatérským sportem. Eh, to neříká pouze komise, to říkají i sportovní asociace a svazy, olympijský výbor toto říká už dávno, FIFA to tvrdí už dávno. To jsou všechno organizace, které jsou založeny na mechanismech solidarity, na tom, že eh, finanční prostředky generované profesionálním sportem je potřeba využívat jaksi plošněji a používat je i na rozvoj amatérského sportu. Takže to není něco, co si vymyslela komise, tento koncept solidarity. Eh, o tom mluví už ehm, velké světové sportovní asociace. I ty volají po solidaritě, takže s tím jedině můžeme souhlasit. A e, můžeme tyto asociace požádat a podpořit je v tom, aby tento mechanismus nadále rozvíjeli. E, některé aspekty naší komunikace tím pádem se musí týkat i distribuce televizních práv, práv na televizní vysílání nebo e, ochrana Eh, finančních prostředků plynoucích do sportovního odvětví z jiných eh, národních zdrojů, státních zdrojů a ochrana prostředků na financování sportu amatérského. Teď přecházím k bodu, který zde byl řečen a týkal se online hazardních her a online sázek. Jak víte, k tomuto tématu probíhá eh, probíhá celá procedura. Momentálně jsme ve fázi zelené knihy, na které se pracovalo a jak doufáme, tento návrh komise dále podpoří debatu v této oblasti. Samozřejmě eh, nás bude velice zajímat názor tohoto výboru při řešení těchto témat. Rovněž se zmiňují práva na duševní vlastnictví, o tom už jsem hovořil. A eh, teď se dostávám k ke konkrétnímu tématu, a to prodej lístků na sportovní akce, to je bod 5 v návrzích stanoviska. Ano, prodej vstupenek na sportovní akce, to je něco, co se zatím konkrétně neřešilo v komuniké, ale e, vzhledem k tomu, že na to tento výbor upozornil, budeme se snažit toto téma ještě dále e, e, řešit na základě výzvy komise, zejména pokud bude Eh, tento koncept uveden ve finálním stanovisku tohoto výběru. To je zatím vše, ale jsem k dispozici pro další dotazy, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám za velice komplexní přehled a za to, že jste nám připomněl, jaké jsou kompetence komise na základě Lisabonské smlouvy. Myslím si, že na základě toho, co jste řekl, je naše podpora ještě důležitější. Paní Korhala, prosím, chcete toto schrnout a chcete případně představit i časový rámec? Prosím. Věřím, že se podaří nalézt vyvážený výsledek. A pokud je o komisi, chci jenom vysvětlit, proč eh, hovoříme o podpoře sportu a proč bychom měli překlenout tu propast, která zde existuje. Souhlasím s tím, že zdraví, eh, zdravotní otázky by měly být vždy v popředí, když hovoříme o sportu, avšak toto stanovisko je záležitostí IMKA a my jsme se omezili na ekonomickou dimenzi sportu v tom užším slova smyslu. V širším slova smyslu samozřejmě e, zdraví je součástí veškerých aktivit. Pokud je o harmonogram, termín pro zaslání pozměňovacích návrhů je 2. září v 10 hodin. Projednání pozměňovacích návrhů je 19. září a budeme hlasovat eh, ve výboru IMCO 19. září rovněž. A v kulturním výboru to bude hlasováno počátkem října. 4. nebo 5. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát za vedení tohoto procesu. Určitě dostanete řadu zajímavých pozměňovacích návrhů a děkuji i stínovým zpravodajům. A to je závěr našeho dopoledního jednání. Děkuji vám za vaši spolupráci. Omlouvám se ještě za obtížné zahájení našeho jednání z technických důvodů. Bylo to vyřešeno. A opět se sejdeme ve tři hodiny odpoledne. A máme tu dvě velmi důležité zprávy a pozměňovací návrhy. Zemědělská lesnická vozidla a dvoukolová a tříkolová vozidla i čtyřkolky. Takže vám přeji dobrou chuť a těším se na vás ve tři odpoledne. Děkuji.